We start the meeting. Uh, first of all, uh, adoption of the agenda. Dámy a pánové, přijmeme hlasování, přijmeme nejprve program a, a čeká nás tedy i hlasování. A hlasování o, na téma globalizační fond můžeme odsunout na 24. března a že to by nemělo k tedy postihnout náš program naší schůzí, takže tato změna. A teď pokud jde o tlumočení, takže všechny jazyky máme k dispozici, kromě chorvačtiny a maltštiny. A návrh změnit IFS v Řecku, tak aby bylo možné eh, eh, předem financovat opatření podle iniciativy eh, pro mládež. Takže zde, dva, zde mm, je, máme 12. březen jako termín pro pozměňovací návrhy k tomuto tématu tak abychom měli dostatek času i potom přeložit pozměňovací návrhy, aby se mohli i sejít stínový eh, zpravodajové s tím, že hlasovat se bude 16. dubna, to platí. A EFSI, Evropský fond pro strategické investice, bod 3 programu, takže zde eh, bych dala slovo navrhovatelce paní Jazlověcké. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. V důsledku krize došlo k 15% eh, poklesu investic v Evropě ve srovnání s rokem 2007, což eh, to byl rok, kdy kulminovaly investice, což vedlo k tomu, že i eh, se rapidně snížila míra zaměstnanosti. A také i to znamenalo, že jsme nebyli schopni splnit eh, cíle 2020, eh, kde máme tedy cíl 75% eh, zaměstnanost. A e, především se to týká mladých lidí a snažíme se tudíž nalézt řešení. Bohužel e, různá řešení, která se navrhovala až do posud, tak e, E, zatím tedy se neukázala jako efektivní. Stále máme zde vysokou míru nezaměstnanosti a mm, mm, pořád platí, že je nutné tedy motivovat e, e, podniky, aby investovali. Vysoká míra nezaměstnanosti je přímým důsledkem nízkých investic. A tudíž Evropský fond pro strategické investice eh, byl navržen eh, na tři roky 315 miliard, což znamená 1,3 milionu nových pracovních míst. A což má přímý dopad na zaměstnanost, na míru zaměstnanosti. Hlavním účelem je nastartovat ekonomiku, oživit ekonomiku a to především způsobem, který bude vytvářet pracovní místa a i ochrání sociální jistoty lidí. Tento fond EFSI bude fungovat pouze, pokud o něj budou mít zájem podniky. Pokud podniky budou mít zájem čerpat z fondu, i členské státy musí také do toho eh, přispět svou aktivitou. Musí se tedy chovat proaktivně, musí mít proaktivní eh, politiky zaměstnanosti a především eh, musí dbát na to, aby, aby pracující měli ty dovednosti, které jsou potřebné na trhu práce, které potřebují podniky. Tento fond ten se zaměří i na evropské malé střední podniky, protože malé střední podniky v EU představují 90 podnikatelské sféry a zaměstnávají více eh, než 90 milionů lidí a 85 pracovních míst právě vytváří malé střední podniky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 a komise bude tedy zkoumat, jak členské státy eh, plní kritéria eh, paktu stability, ale eh, v, tom případě, v případě EFSI tedy nebudou tato kritéria brána do úvahy, protože tady jde o to, aby členské státy vytvářely dlouhodobě pracovní místa. Kritéria mm, mm, pro výběr projektů by měla zahrnovat i potenciál by měla zahrnovat i to, že e, ten daný projekt e, vytvoří udržitelná pracovní místa do budoucna, která hned nezmizí. A mm, důsledkem EFSI má být právě vytváření pracovních míst a je třeba aby eh, tento cíl eh, byl neustále monitorován, a to především v regionech, které jsou postižení, postiženy velkou míru nezaměstnanosti. A mm, já, mm, já doufám, že tato zpráva bude dobrá a že mm, naše jednání se stínovým zpravodaj bude úspěšné. Ještě bych chtěla říci, že tato zpráva eh, je eh, analyzována v našem výboru pouze jaksi v rámci našich limitací kompetencí, to znamená z pohledu zaměstnanosti. Děkuji. A za socialisty demokraty má slovo Maria Chaudes. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych chtěla eh, eh, poblahopřát Danutě, protože skutečně si myslím, že to eh, je velice dobrý návrh a budeme spolupracovat samozřejmě eh, a sledovat stejný cíl, aby tento fond EFSI byl, kon, byl koncipován takovým způsobem, aby se stal eh, silným nástrojem pro tvorbu kvalitních pracovních míst. To je základní cíl pro naši skupinu, politickou skupinu. A myslíme si, že eh, to bude možné, ale eh, pouze tak, pokud skutečně si řekneme, že eh, tvorba pracovních míst je prioritou tohoto fondu. A to by se mělo zakotvit v guidelines, v hlavních směrech, které bude definovat řídící orgán EFSI. A také by se to potom mělo promítnout v kritériích pro výběr e, projektu, tak jak je bude vybírat tzv. investiční výbor fondu. A proto experti v tom investičním výboru by se měli vybírat takovým způsobem, aby tam byli experti nejenom na projektové financování, ale také, aby to byli experti, kteří budou znát Eh, eh, reálný stav eh, daného odvětví či regionu a tak měli bychom vypracovat koncepci investiční platformy, mm, protože to je nový nástroj, který je zakotven v nařízení a myslíme si, že investiční platformy by mohly být tedy investiční platformy, které by zahrnovaly několik států či eh, regionů a také by to mohly být takzvané tematické investiční platformy. V každém případě tyto investiční platformy se měly stát místem, kde investoři, tedy podniky, podnikatelé, eh, se budou moci setkat s dalšími subjekty, institucemi a společně se dohodnout na dané investici. A tyto platformy potom se stanou takovým eh, motorem pro inovace, rozvoj a tvorbu pracovních míst. A podle podle fondu EFSI všechny tyto eh, aktivity eh, jsou způsobilé, lze tedy na ně čerpat. Takový příklad. Třeba investiční platforma pro energetickou účinnost která spojí eh, podniky, podnikatele tedy, ale i výzkumné ústavy, eh, vědce, tak, mm, mm, tak to tedy vlastně mm, potom eh, tato investice podpoří tvorbu kvalitních pracovních míst prostřednictvím nových investic. A také i sociální investice. Ano, to je pro nás také velice důležité, protože tady jde o to investovat do vzdělávání, školství, školení i jde o to vytvářet sociální zařízení, třeba péče o dítě, eh, různé tedy, eh, tedy zařízení, různá zařízení, péče o děti například, aby ženy a vlastně i muži mohli lépe slaďovat eh, svůj profesní a rodinný život. A poslední bod. Eh, sdílíme vaši obavu v tom smyslu, že EFSI by se měl zaměřit eh, především na ty regiony či země, které nejvíce byly postiženy krizí. Děkuji. Děkuji. Pan Gerike z EKR. Prosím. Ja, ich möchte im Namen von Ulrike já bych rád hovořil jménem paní Urike, která tady nemůže být z eh, zdravotních důvodů. Chci poděkovat paní Zlověcké za její práci k EFSI, kterou také podporujeme a my také podpoříme aspekty týkající se kvalitní kontroly. S určitými aspekty nesouhlasíme. A to je například to, že se má také program zaměřit na odborové organizace, také se mají e, má tento program zaměřit na země se slabými fiskálními rozpočty. A my jsme byli požádáni ekonem a rozpočtovým výborem, abych se, om, se omezili pouze na některých eh, omezených bodů. A my tady je také návrh na to, aby FSI se propojil se strukturálními reformami na jihu Evropy. To se týká například také finančního sektoru, který má potíže s udělováním úvěru a podobně. Děkuji vám. Ano, děkuji vám, děkuji vám za tento příspěvek a nyní dám slovo skupině ALDE. Calve Champo. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Na začátku musím říci, že velice chci poděkovat za vynikající práci zpravodajce Mm, protože s ním máme hodně společného, naše vize je podobná a mm, to znamená e, vize e, v tom, že je třeba se zaměřit e, především prioritně na zaměstnanost, je třeba i podporovat malé střední podniky, i sdílíme tu vizi, že je třeba mm, tento fond odpojit od eh, těch kritérií, podle kterých se vypočítává rozpočtový deficit, eh, takže za to děkuji. A teď, abych šel k jádru věci. Takže z pohledu zaměstnanosti a sociálních věcí, protože my jsme, my jsme tedy výbor pro zaměstnanost a sociální věci zároveň, tak já chci zde obhájit takové dvě možné vize Junckerova plánu. A to jednak, dobře, říci, ano, mm, další finance navíc, abychom zmodernizovali Evropu, abychom zlepšili konkurenceschopnost, produktivitu a tak dále. A ta druhá vize, kterou obhajuji já, je to prostě eh, plán, eh, jaksi urgentní plán na tři roky, proto abychom tedy vyřešili eh, tu katastrofální situaci nezaměstnanosti a růstu a tak dále. Já jsem pro tu druhou vizi, prostě ne tedy nějaký fond navíc eh, a pro budování Evropy, těch máme, eh, ty máme další, ale je to takový urgentní nástroj. A, a protože jinak, pokud bychom to takto neobhojovali, tak bychom ztratili eh, svoji tvář. Říci, ano, je to urgentní záležitost a proto jsme s tím souhlasili. Uh, a takže to je koncepce, kterou já obhajuji a já e, souhlasím se spravodajkou, proto bych chtěl také zdůraznit několik aspektů. A to já mm, mm, se snažím vylepšit e, návrh zprávy, to není kritika. Za prvé, já myslím, že je třeba, abychom požadovali, abychom měli nějaký assessment, nějaké vyhodnocování a e, vyhodnocování podle kritérií zaměstnanosti a sociálních věcí, tedy kritéria, e, podle kterých e, banka nebo EIB a tak dále budou vybírat. Samozřejmě zaměstnanost musí být prioritou a Samozřejmě souhlasím s tím, že se musíme zaměřit na malé střední podniky a tak dále, ale více než se zaměřit na země a regiony ale e, jde o to, aby e, to e, byly investice především do těch velkých segmentů kde, nebo zón, kde je nezaměstnanost. Často je to nadnárodní, samozřejmě, ale tady jsou velké oblasti zóny, kde je velká nezaměstnanost a tam je třeba se zaměřit, protože si nemůžeme dovolit další nerovnováhy a rozdíly mezi oblastmi a dále. Mhm, potom, tam potom se hovoří o té možné spolupráci a souhlas, odsouhlasování a tak dále, ale jak jsme řekli, ta kritéria o tom bude rozhodovat board, mhm, řídící orgán EFSI, ale já si myslím, že mhm, já jsem já nevím, my přece tady jsme v parlamentu a my jsme tady proto, abychom dohlíželi nad penězi a my nejsme řídícím orgánem nějaké banky nebo tak podobně. My jsme tady proto, abychom optimalizovali výsledky těchto investic v oblasti sociální soudržnosti a zaměstnanosti. A já si myslím, že tady parlament by měl být proto konsultován a měl by participovat participovat na těch velkých těch rámcových rozhodnutích. A potom si myslím, že je třeba eh, i rozvíjet tu myšlenku Junckerova plánu a to je, že investice do vzdělávání a sociální infrastruktury jsou důležité, protože tady eh, existují určité způsoby, jak to definovat, protože Eh, zde eh, peníze se využijí dobře, když za tři roky si řekneme tady ano, splnili jsme sociálně-ekonomické cíle plánu. Děkuji, Patrik Jarek z GUNGL. Ten tady není. You don't want to have the floor? No. Okay, thank you. And no one else from your... Děkuji. A ještě někdo další z vaší frakce? A není Jean Lambert. Jean Lambert. Za zelené, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořím za naši stínovou zpravodajku Moniku, která bohužel nemůže být přítomná. Já tedy vám sděluji její názory za naší frakci. Děkuji zpravodajce za skvělou práci, která je velice dobrou výchozí základnou pro další práci. My bychom byli rádi, kdyby nařízení obsahovalo také závazné cíle vztahující se e, k cílům 2020, to jsou klimatické změny, zaměstnanost, tak jak to souvisí také s evropskými strukturálními fondy. A my souhlasíme také s tím, že se investiční plán musí zaměřit na vytvoření kvalitních e, pracovních míst, ale také bychom chtěli se zaměřit na kritické regiony s vysokou chudobou a také s vysokou nezaměstnaností tím se již také zabývala Mezinárodní organizace práce, která řekla, že je důležité vytvořit eh, eh, pracovní příležitost v regionech s vysokou nezaměstnaností a že to bude celkově prospěšné. Ale my tady, nám tady chybí demokratická legitimita a odpovědnost za investice a také zapojení občanské společnosti a také místních orgánů protože toto je obsaženo ve strukturální fondech, kde se hovoří o partnerských principech. A my také souhlasíme s tím, co bylo již řečeno, že musí mít investiční výbor správné e, zastoupení, například tam také musí být zastoupeni sociální partneři. To je to, že my se snažíme již delší dobu propojit e, hospodářské a sociální aspekty. My máme velký zájem Eh, na tom, aby opravdu investiční plán se dobře rozvíjel a také cíle 2020 se musí projevit v rámci EFSI. A my potřebujeme skutečně tady také mít demokratickou legitimitu tohoto plánu. Děkuji. Laura z FDD. Děkuji paní předsedkyně, já chci poděkovat kolegyni zpravodajce. Dovolte pár úvah, poněvadž eh, eh, krize, která eh, v, našich, v naší zemi již tedy existuje několik let, tak ta vedla skutečně ke sociálním katastrofám a je třeba tedy, abychom my zmírnili dopady této krize. A já se ptám, proč tedy jsou to vždycky takové dlouhodobé projekty, o které jde. Kolega předtím doporučoval, aby tento plán byl něčím urgentním, naléhavým, co má řešit okamžité problémy a já si myslím, že proto i ty časové lhuty by měly být kratší a protože eh, asi mm, efekt eh, těchto investic to bude za desítky let. Takže já bych chtěla mm, navrhnout to, abychom měli na mysli ten časový efekt tohoto plánu. A e, e, je dobré, že e, se tady klade důraz na investice, které tvoří pracovní místa, tedy potažmo řeší nezaměstnanost, ale také chci zdůraznit, že ty podniky, které mají méně než 3 tisíce, takže měli bychom specifikovat nějak podniky, které by měli eh, profitovat z tohoto nástroje, nástroje. To znamená, měli bychom začít skutečně hovořit a pomáhat malým, středním podnikům, těm startupům a eh, mladým lidem, kteří mají nové inovátorské myšlenky, protože já tady hodně slyším hovořit o velkých projektech, infrastruktuře, ale přece ty to nevyřeší, tu eh, pandemie, pandemii krize. Eh, my potřebujeme eh, ty podniky, které jsou skutečně reálně mm, mm, tvůrci tedy eh, a těch, těch míst v těchto zem, v různých zemích. A u nás jsou to především malé střední podniky. A v řadě ostatních zemí je to podobné. Takže tyto malé střední podniky by měly především těšit z tohoto plánu. A dále. Vy eh, i kolega eh, ostatní, vy říkáte, že jsou nutné strukturální reformy. Dobře, ale to mm, chcete po zemích, které mají problémy. pokud zároveň mm, to budete chtít, eh, ano, a na, na, eh, že abychom prováděli strukturální eh, reformy a na druhé straně po nás chcete, abychom tedy napravili naše rozpočty. No tak přece nemůžete po nás chtít zároveň tedy strukturální reformy a zároveň volat po škrtech v rozpočtu a mm, a tak nám vlastně bránit v tom, abychom mohli e, nastartovat efektivně naši ekonomiku. A další věc. Já jsem e, viděla, že se tam hovoří o rizikových investicích. E, je třeba pochopit, že velice často je třeba, ano, udělat takový nějaký velký skok, je třeba dát příležitost tomu, kdo přijde s dobrým projektem ale je to tedy často projekt, který má vysoké riziko a je třeba, aby eh, i, eh, abychom dali možnost realizovat i tyto projekty. Ano, já jsem tam viděla, že tam hovoří o tom expertním výboru, který bude vybírat a rozhodovat o tom, které projekty se budou podporovat z fondu. Ano, dobře, ale dobře, to by neměli být ale experti na vysoké finance. Ne, to by měli být experti nebo znalci, kteří znají, jak by vypadá trh práce, jak vypadá skutečné podnikání, kteří budou eh, jednak transparentní, ale především kompetentní a kteří budou znát realitu eh, a tak, aby skutečně ten projekt eh, se realizoval tam, kde je potřebný. Vy žádáte, aby i členské státy do toho vložily zdroje, aby i členské státy přispěly do tohoto fondu. No dobře, ale co můžeme dát? co, co, co může takový stát dát. Takže, eh, protože na jedné straně máme tedy eh, ta tvrdá kritéria, která se týkají eh, rozpočtu a na druhé straně chceme, aby tedy kofinancoval tento fond a vkládal tam své zdroje. A potom v tom případě je třeba, aby potom ten stát, který tam vloží peníze, tak aby jemu byly odsouhlasovány ty projekty. Takže já, vy řekněte mi, který stát tam dá peníze a e, jeho projekty, teritoriální projekty, různé projekty potom nebudou garantovány. Velice často ty projekty jsou tedy jednoduché projekty, které jsou dobře zakořeněné e, v dané realitě, v daném území a to jsou ty projekty, které potom se stávají, jsou skutečně efektivní, mají efekt. Děkuji a pan Tomasman. Pan Tomasman, děkuji paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat Danutě za skvělou zprávu. Tato zpráva je velice důležitá. Myslím si, že musíme jasně ukázat, že máme dobrou šanci také na to, aby Evropa získala opět sociální tvář. Tak začala také komise, začala správným směrem a musíme mít především účinné eh, invest, eh, účinné investice. A my se musíme snažit o reformy ve Španělsku, v Portugalsku. Eh, tam eh, v těchto zemích se již reformy udělaly a to opravdu bylo dobré a musíme v tom pokračovat. A nesmíme podporovat jenom nějaké projekty, které nebudou účinné. Musíme opravdu mít účinné projekty a tady v této souvislosti jsme také hovořili o investičním výboru, který musí být dobře obsazen, který bude dbát také na to, aby se penězi neplýtvalo, ale aby tyto peníze a projekty vedly také účinným eh, projektům a eh, k dobrému nastartování budoucnosti. A když se podíváte na realitu malých a středních podniků, tak tady vidíte, že tyto malé podniky již nemají pětileté či desetileté plány, protože nevědí, co bude v budoucnosti. To bylo možné v minulosti, ale dnes už ne. A proto proto my musíme se v této zprávě postarat také o to, abychom zachovali dobrá a kvalitní pracovní místa. A na to se musí vynaložit investice. Také bylo řečeno, musíme se zaměřit na země s vysokou nezaměstnaností. Ale pak máme také regiony v silných zemích, kde je nezaměstnanost. A tyto regiony musí také dostat výhodu. A nády například myslím také na Německo. V severním Poryním Westfálsku eh, je dramatická nezaměstnanost a tady si lidé o víkendu mohou maximálně dovolit lístky na fotbal. Ale je třeba se tedy zaměřit na regiony s vysokou nezaměstnaností a ty musí být především eh, podporovány a je také důležité, abychom zapojili občanskou společnost a sociální partnery. To je oblast, která pro nás není mantra, ale je to důležitá oblast. Musíme tedy, jak již bylo řečeno, zapojit sociální partnery takže já si myslím, že máme dobré předpoklady. Tady jsem přednesl tři, čtyři kritické připomínky, ale přesto si dovedu představit, že na závěr bude, dospějeme k dobrému výsledku, který bude skutečně stát za to. Děkuji. Děkuji vám. A pan Chavi López. Děkuji. Za prvé chci poděkovat zpravodajce za práci a dovolte pár poznámek. Za prvé, eh, eh, nejvíce relevantní na tom fondu bude to, že vlastně se trochu mění retorika. Teď eh, to je důležité té, Po pěti letech se mění kurz trochu, protože v pěti minulých letech se hovořilo pouze tedy o škrtech a tak dále a teď se začíná hovořit o tom, že je třeba změnit kurz a, a to je tedy malý krok, a my v něj vkládáme velké naděje všichni, ale je to krok dobrým směrem je to změna, změna retoriky i změna vize nebo pohledu na tuto krizi. Samozřejmě s tím, že zde jsou určité limitace, které jsou objektivní, se kterými budeme muset pracovat. Objektivní limitace především se týkají jak je kon, toho, jak je konfigurován ten fond. Evropská unie eh, měla problémy s tím, že nemá dostatečné mechanismy pro to, aby mohla tedy přinést takzvané čerstvé peníze. A protože členské státy nejsou ochotny vkládat eh, nové peníze a nejsme schopni, tedy nemáme mechanismy na to, abychom vytvářeli nové příjmy do rozpočtu a eh, takže proto jsme rozhodli tento fond a eh, Evropská tedy banka, investiční banka tedy do toho bude vstupovat a bude hm, vydávat dluhopisy. Takže mm, tak to je. A mm, my tedy doufáme, že z 15 nebo kolika miliardami dostaneme 315 miliard. Dobře, to je velice eh, štědrý pohled. Uvidíme, co se stane v příštích letech. A takže vol, mm, výběr výběr projektů. Tady máme také určité eh, objektivní limitace. Dovolte tři poznámky k tomuto. Komise eh, ta chce, aby to byly eh, projekty, které se týkají těch zón, neříkám státu, zón oblastí, kde jsou velké problémy s nezaměstnaností a jde o to, aby se vytvářela kvalitní pracovní místa, která vydrží, budou dlouhodobá. Ale zároveň výběr těch projektů. Tady je třeba vzít v potaz dvě věci. Za prvé, tento fond eh, eh, nebude sloužit k těm projektům, které již se plánují. Třeba soukromý sektor již má v plánu určité projekty, takže na ty určen ten fond není. A to musí být eh, z toho zřejmé. Takže třeba i nebo veřejné prostředky, když již se plánuje, že z veřejných prostředků se něco bude financovat, eh, tak eh, to se toho netýká. Eh, takže to, tedy ne to, co již se stejně plánuje. A, mm, takže na to je třeba dát pozor. A za druhé, chci i, je třeba uznat eh, ty strukturální limitace podobného fondu, který eh, eh, většinově by, má být financován soukromým kapitálem. A mm, samozřejmě a nám takže asi bude sloužit pro jiné věci, než pouze tedy nějaké veřejné statky, které se normálně financují státem z veřejných rozpočtů protože tam asi u takových podobných projektů, tedy, které by se týkaly nějakých veřejných statků, tak asi tam ta návratnost není taková, jak si představuje soukromý kapitál. Je třeba, abychom my měli tady možnost to nějak kontrolovat, mít pod kontrolou projekty, abychom věděli, kam ty prostředky budou směřovat, ale je třeba, co je důležité, aby všechno se ale realizovalo rychle jak zde říkali někteří kolegové přede mnou. A, mm, takže eh, teď strukturální reformy a Španělsko. No, jenom bych vám chtěl říci, že ano, eh, takže eh, takže kdyby Španělsko, vypadá to tak, že jakoby, že Španělsko už tedy se dostává z krize, ano, ale Španěle ne. To je přece špatné. Španěle ne. Tady máme velký problém. A problém by byl, kdyby eh, jak si tento model se rozšířil na Evropu. Thank you, Děkuji, Guillaume Balas. Oui, bah, je vais être moins long que prévu, puisque... Eh, ano, eh, já budu stručný, protože Javier López již řekl hodně věcí a mm, za Maria Rodriguez takže jsem Maria Rodriguez stínovou zpravodajku. Já chci mm, eh, uznat, že skutečně mm, ta práce eh, zpravodajky je dobrá a je třeba, abychom všichni k tomu přistupovali konstruktivně a skutečně si řekli, jde o investice, jde o investice. A mm, na základě tedy eh, veřejných prostředků, abychom si to uvědomili. Ale nicméně Dovolte, abych navázal na to, co jsme tady slyšeli. Eh, ta pravomoc vybírat projekty, to je důležité. Kdo bude mít tu pravomoc vybírat projekty? Podle jakých kritérií? A jak my budeme moci kontrolovat aplikaci eh, této pra- těchto kompetencí výběru? projektů. A tady půjde o složení toho takzvaného expertního výboru, pokud ten expertní nebo ten investiční takzvaný výbor bude ten, který bude eh, nakonec ve finále vybírat ty projekty. Pokud ano, tak nemůže být jednobarevný z pohledu dovedností. Eh, pokud tam budou pouze ekonomové nebo eh, specialisté na inovace, bez toho, aniž by tam byli lidé, kteří znají mm, terén, daná odvětví, aby, a pro nás je důležité, aby tam i byli specialisté na průmyslovou ekologii, na eh, tedy životní prostředí a především na zaměstnanost a sociální eh, věci tak eh, já si myslím, že náš výbor musí trvat na tom, aby tam skutečně byly zastoupeny i zájmy světa práce nebo trhu práce, to je důležité. A závěrem, já nemám dnes moc velký problém s tím, co se navrhuje v preambuli, v těch úvodních ustanoveních, ale tady je něco pro mě neuvěřitelného, nelogické, pro mě aspoň, když se říká, že předpokladem pro investice jsou strukturální reformy, které se tam ale nedefinují. To by se, ty slavné strukturální reformy by se měly nějak definovat. A zároveň se říká, že eh, musíme respektovat eh, eh, rozpočtovou zodpovědnost Jinými slovy, tedy rozpočtovou disciplínu. Ale jak můžete udělat reformy, když je nemůžete zafinancovat? A e, historie ekonomiky nám ukazuje, že v okamžiku, když bychom měli reformovat danou zemi, tak právě tam potřebujeme mít inteligentní a nepříliš restriktivní rozpočtové politiky a e, pozměňovací návrh 1 k úvodnímu ustanovení 2, to ještě zhoršuje tuto logiku, jako kdyby nejprve bylo třeba tedy dělat škrty v rozpočtu a přitom dělat strukturální reformy, které obecně se vykládají jako reformy větší flexibility na trhu práce a poté až investovat. No, pokud by to fungovalo takto, no tak e, dnes by eurozóna byla ve formě, protože většina zemí Evropy Eh, postupovali podle této logiky a ono nedošlo k žádnému nastartování růstu. Takže je třeba, aby tady byl takový dobrý mix obou, to znamená investiční politiky, které budou pomáhat těm reformám, protože jinak nevím, jinak a já si myslím, proto, proto mi vadí toto úvodní ustanovení a k němu připojený pozměňovací návrh. Děkuji. Chce zpravodajka něco dodat? Děkuji za veškeré připomínky, názory a také přívětivá slova. Já se chci omluvit předem, že nebudu reagovat na každého, ale myslím si, že už jsme přetáhli čas k panu Rodriguezovi. Investiční platformy jsou mimořádně důležité. Podnik krokům eh, ke eh, školství a vzdělávání bych také dodala místní a regionální zprávy. Všechny tyto orgány musí spolupracovat na vytváření nových pracovních míst. Pan Gerega geografické kritérium není zrovna nejrozumnější. Já si myslím, že EKR by udělala nejlépe, kdyby revidovala svůj názor. Vy chcete vyloučit problémové oblasti, zatímco já si myslím, že právě tyto oblasti by mohly být, tak říkajíc, hostiteli eh, a mají předpoklad pro dobré projekty. V současné době době tam projekty nejsou, protože je tam nálada, která je plná obav, ale já si myslím, že my bychom tyto regiony vylučovat neměli. A omlouvám se všem, které zkomolí jméno, ale ta dáma, která hovořila o dlouhodobých projektech, ty tyto programy budou již podle definice krátkodobé, protože ta lhůta bude tříletá. Já si nemyslím, že bychom měli dávat peníze lidem za nerizikové projekty, protože tyto projekty se mou odehrát všude. My hledáme projekty, které by jinak nevznikly. Ještě k dalším, kteří hovořili o expertech, kteří budou ve výboru pro dohled. Je to Evropská investiční banka, která bude provádět kontrolu žádostí o projekty a tyto lidé jsou kompetentní a kvalifikovaní. My chceme být eh, poradci eh, v této záležitosti, ale my nevíme, zdali také poradci budou přítomni ve všech oblastech. Evropská investiční banka, Evropská komise může vybírat experty, ale my bychom se měli zaměřit na druhý aspekt. Měli bychom zabezpečit, aby podniky měly k dispozici správné eh, rady a konzultace po celé Evropě. Děkuji vám a těším se na další spolupráci. Děkuji vám. Na začátku této schůze jsem se ptala, zdali dovolíte odložit jedno hlasování o žádostech o čerpání EGF, což se týká bodu 4, Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Mori Dekro a vy jste s tím souhlasili? Ale my jsme začali, když tady nebylo tolik poslanců a nyní poslanci mají námitky a nechtějí odložit hlasování o tomto bodu. Eh, chtějí hlasovat, tedy, hlasovat o obou dvou dopisech. My, Poslanci jsou také ochotni hlasovat o obou dvou dopisech. Ne, to není problém. Problém je to, že EPP požádala o odložení hlasování o druhém dopise, ne o Lufthansa technice, ale o tom druhém návrhu. Takže já se vás nyní ptám, kdo z vás chce hlasovat o obou dvou dopisech a kdo chce odložit druhý dopis? hlasování o druhém dopise, takže to znamená, že budeme hlasovat dnes o obou dvou dopisech. A e, u EGF se vždycky hlasuje elektronicky, takže prosím, budeme hlasovat elektronicky. Nyní začneme s dopisem týkající se Lufthansa Technik. Nyní zahajuji hlasování. Končím hlasování. A potom eh, druhý dopis Mori Dikro. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji vám. Ano, takže hlasování bylo provedeno a nyní jsme u pátého bodu na pořadu jednání a to se týká činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi. A nyní dám slovo paní zpravodajce paní Yes, Thank you very much. I, will not, uh, ano, děkuji. Nebudu opakovat ten dlouhý název, ale nejdříve chci říci, že je velice důležité jasně definovat, co je instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled. A my se zabýváme touto prací a vycházeli jsme ze zeleného papíru o důchodech. Myslím si, že je důležité také zdůraznit, že penzijní instituce jsou především sociální instituce a mají zodpovědnost za důchody a za důchodové dávky. A proto je důležité zajistit, aby eh, účastníci těchto penzijních systémů měli dobré důchody. Na závěr, a je také důležitá těsná spolupráce mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a institucemi. A to musíme také uznat za základní princip tohoto to směrnice. Tato směrnice má usnadnit život institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění. My jsme také viděli, že v krizi se dostávají důchody pod tlak, také vidíme, že máme stále ne méně zdravou rovnováhu mezi lidmi, tedy aktivními, pracujícími a důchodci. A jestliže v některých zemích máme pouze důchody vyplácené z prvního pilíře, což je samozřejmě důležitá věc, ale je třeba především snížit tlak na národní eh, důchodové systémy a právě proto je důležité najít najít metody, jak vytvořit druhé pilíře penzijního pojištění po celé Evropě. Abychom tohoto dosáhli, pak je třeba říci, že penzijní fondy musí mít eh, du, eh, eh, přísná kritéria, musí být transparentní, musí být také dobře kontrolovány a tak dále. To je všechno, z čeho chce tento návrh dosáhnout. A je také důležité, získat důvěru v systém, tak aby lidé důvěřovali penzijním fondům a aby členské státy věděli, že mohou začít investovat do těchto systémů. Já si myslím, že bychom měli dělat ještě více, jestliže je to, to jednou z hlavních priorit v Evropě a to by měla být také naše priorita stimulovat členské státy při vývoji tohoto systému, pak bychom měli dělat více. Komise sehrává důležitou roli v, při posilování spolupráce eh, členských států se sociálními partnery a také posiluje diskusy o tomto. Tady také má vzniknout skupina na vysoké úrovni, která se bude tímto eh, tématem zabývat. Komise navrhla čtyři cíle o, omezit tady eh, spolupráci, která je nadbytečná, je třeba také eh, mít eh, dobrou kontrolu a také dobrou spolupráci mezi sociálními partnery a zaměstnanci. Je třeba také zdůraznit efektivitu a my musíme také dbát na to, co děláme na evropské úrovni. Parlament a komise stále zdůrazňují fakt, že penzijní systémy jsou e, důležitou součástí hospodářských a sociálních systémů všech členských států. Penzijní systémy e, jsou napojeny na národní e, tradice, na také fiskální a sociální zákony a já se domnívám, že jeden celoevropský recept pro všechny nebude fungovat. Je také důležité, aby členské státy měly určitou flexibilitu, tak aby Eh, se dokázali stotožnit s naším eh, systémem, ale také by měli respektovat národní tradice. A tyto naše návrhy by měly být především inovativní, a neměli by bránit inovacím v jednotlivých členských státech. Toto je také důležité v souvislosti se, se subsidiaritou. Především členské státy jsou zodpovědné za své penzivní systémy. A myslím si, že by bylo krok rizikem, který by přesahoval naše možnosti, jestliže bychom chtěli postupovat akty přenesené pravomoci, protože tak bychom, se, bychom zasahovali do pravomocí členských států já si myslím, že bychom neměli dělat eh, a vydávat přílišná podrobná předpisy a nařízení. Neboť já důvěřuji členským státům je třeba, aby členské státy postupovaly podle svého vlastního rozumu. A právě proto bychom neměli omezit nařízení pouze na dvě stránky, zatímco eh, se ve směrnici hovoří na šesti stránkách, co to vlastně důchody jsou a dávky v pen, vyplácené z penzijních systémů jsou. Takže závěrem. My jsme se s snažili v našem stanovisku zabezpečit eh, správnou rovnováhu mezi na jedné straně vysokými standardy na evropské úrovni, tak aby se zabezpečilo, aby lidé a členské státy důvěřovali systému, tak aby lidé měli důvěru v to, aby jestliže budou členy penzijního fondu, aby také získali eh, řádně vysoký důchod. A na druhé straně toto musíme propojit s určitým stupněm flexibility, tak aby členské státy mohly provést tyto, tato pravidla v souladu se svými národními ekonomickými a sociálními tradicemi. Děkuji. Děkuji vám. Joachim Schuster za SD. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já v mnoha věcech mohu podpořit svého předřečníka. Myslím si, že máme výborné stanovisko, výborný eh, návrh pana eh, zpravodaje a podle mého názoru obsahuje mm, podstatné věci. Vlastně je to základ pro věcný přístup k této tematice. A sice, že tady se nejedná o finanční služby, ale o sociální služby v případě zaměstnaneckého penzijního pojištění. A je to zakotveno do e, hospodářské a sociální tradice toho kterého státu. A to vytváří určité požadavky, ale zároveň určité hranice pro evropskou regulaci. E, porovnání s předchozími návrhy to, co nyní komise předkládá, podle našeho názoru je v mnoha aspektech pozitivnější, vylepšené, ale v mnoha jiných oblastech se nám zdá, že eh, jde tady zejména o dokončení jednotného vnitřního trhu. A jako by to byl náš hlavní cíl. Eh, a pro nás toto znamená, že se musíme postarat o to, aby požadavky solvenci 2 eh, neplatili pro zaměstnanecké penzijní pojištění, protože eh, vlastně veškeré eh, otázky související s informacemi, zprávou, řízením a kapitálovými požadavky musí být nastaveny tak, abychom nevytvářeli další evropskou regulaci a eh, abychom mm, tyto požadavky nutné pro oblast finančních eh, služeb a regulaci nutnou pro oblast finančních služeb, abychom ji do zaměstnaneckého penzijního pojištění nepřenášeli, abychom ji spíše eh, přenesli v takové oslabenější, redukovanější formě. Uh, Eh, je tady celá řada takových zadních vrátek, kterými se požadavky Solvenci 2 se mohou vplížit, ale to je mm, právě to, co, to, co nechceme. A na tom se shodneme s panem zpravodajem a odpovídající pozměňovací návrhy již existují. Možná další věci ještě, které nám připadají problematické a kterým bychom se chtěli dále věnovat, to je eh, třeba to, že v eh, návrhu komise se eh, navrhuje to, abychom se odvrátili od Um, principu, eh, principu země činnosti k principu země původu. Eh, to tež platí pro rozšíření investičních předpisů. To jsou všechno oblasti, eh, které podle nás nejsou dostatečně jasně naformulovány. Není nám jasné, co je tím přesně míněno. Samozřejmě ehm, souvisí to s umožněním rizikovějších, rizikovějších investic, ale Eh, nezdá se nám, že by to tady bylo dostatečně omezeno, tak aby se zabránilo spekulativním investicím. Tedy eh, návrh komise považujeme za použitelný, ale je potřeba je v mnoha místech ještě změnit, konkretizovat tak, jak navrhoval například pan zpravodaj. A myslíme si, že v dalším průběhu diskusí určitě vytvoříme eh, dobré stanovisko a budeme moci realizovat to, co podle nás je důležité. To znamená, mm, v zaměstnanecké penzijní pojištění není finanční služba, je to sociální služba a tudíž eh, je harmonizovatelná na evropské rovině jenom omezeně. Musíme respektovat princip subsidiarity a to si myslím, že se nám podaří prosadit. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Pan Gerike za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče stávající legislativy, eh, já si myslím, že o co nám jde, eh, jde o to, aby zaměstnanecké penze byly jisté, bezpečné. V mnoha zemích eh, v Evropské unii by měly být posíleny a myslím si, ehm, že v tom moje frakce má jasno Vítáme zprávou Jerona Lenarse. E, nastavuje takový kurz, který již komise ve svém návrhu e, směrnice e, předložila a to chceme pochválit. Zaměstnanecké penzijní pojištění nemá být riskantní produkt, má to být spolehlivá sociální služba zaměstnavatelů poskytovaná zaměstnancům. Podnikové penze, zaměstnanecké penze, to je budoucnost, pokud Ehm, se podíváme do Bílé knihy o penzích, kde se mluví o trvalé utržitelném zabezpečení pro důchodový věk. Ehm, penzijní pokladny to je vlastně ukázkový model fungujících zaměstnaneckých penzí. Já jako stínový zpravodaj EKR se zasadím o to, aby Evropa vytvořila nový rámec, který posílí zaměstnanecké penze na místo, aby je blokoval. Rozhodně se stavím proti jakékoliv zbytečné byrokracii, eh, například eh, mm, co se týče jednotných formulářů. Kdo se zabývá evropskými zaměstnaneckými mm, penzemi, ví, že eh, modely jsou velmi rozrůzněné a že jednotný model pro celou Evropu nemůže existovat jsem eh, proti tomu, aby vlastně papírováním a byrokracií nakonec byly penzí, penzijní systémy zadušeny. Nikdo nepochopí, nikdo nemůže rozumět eh, x stránkovému drobným písmem tištěnému elaborátu. Já jsem pro konstruktivní spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodaji a doufám, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku pro eh, naše zaměstnance, důchodce a jejich rodiny. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám. Paní Harkin za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel nemohu eh, nyní vyslovit žádné připomínky. Já si ještě pohovořím se zpravodajem, omlouvám se za to, že nemohu nyní hovořit. Děkuji a je tady někdo za GUE NGL? Paní González, prosím, máte slovo. Hola, <clears throat> muchas gracias. Děkuji. Dobrý den. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že je důležité zlepšit transparentnost eh, a eh, řízení těchto penzijních fondů, ale Can you take the next microphone because uh, the in... si možná uh, eh, vente jiný mikrofon. Okay. Ahora sí. <laughs> ano, teď je to lepší. Eh, omlouvám se. Dobrý den, já jsem říkala, že Eh, všichni souhlasíme s tím, že je třeba zlepšit transparentnost a řízení penzijních fondů, ale eh, toto nemůže eh, potom se stát takovou vlastně jaksi utajenou privatizací, tak jak to v podstatě navrhují někteří kolegové tady. Mm, tento argument, že veřejné eh, penzijní systémy jsou neudržitelné, to je stejný argument, který slyšíme pokaždé, když eh, dojde k privatizaci nějaké veřejné služby. Je to argument, který je podle mě <laughs> neudržitelný. Prostě nemůžeme tady mm, eh, pořád používat tento argument, že e, veřejná služba je neudržitelná a že e, to takto nejde a potom vlastně se snažíme vždycky změnit to, e, transformovat v, v, v nějaký soukromý statek a svěříme to tedy k určitému okruhu osob pouze, které potom by měly mít na starosti eh, eh, to, jak eh, budou žít lidé, kteří odejdou z aktivního mm, pracovního procesu. Takže v podstatě je to taková skrytá privatizace a mm, bohužel Eh, často eh, to takto probíhá, když eh, tyto fondy se takto privatizují a často potom ty osoby, které by měly potom čerpat z toho fondu, zjistí, že v něm nic není, jsou podvedeny. A mm, je třeba, aby Eh, mm, tyto systémy přece byly přístupné všem osobám, aby, tyto všechny, aby všechny osoby eh, v závěru tedy eh, svého života měly kvalitní život. V mé zemi více a více rodin žije z skutečně minimálních důchodů prarodičů, kteří musí z toho živit celé rodiny, protože ti, kteří by měli být aktivní, nemají práci. A mm, takže zde je třeba, abychom si uvědomili, že tady je skutečně velké nebezpečí, které se týká blahobytu našich občanů. Děkuji vám. Pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Jarunovi a ostatním. Myslím si, že ta zpráva je výborná, protože požadavky eh, vyváženosti, které tady eh, byly předloženy, těch bylo opravdu, hm, ty byly naplněny eh, kole, všechny připomínky, kromě jedné, mohu podpořit, tu poslední připomínku ne. Eh, investiční zaměstnanecké instituce zaměstnaneckého pojištění není žádná privatizace. Toho se zúčastní zaměstnanci dobrovolně a když se podíváte, co je v návrhu, to, nejsou, to není nic, co se někomu našeptává, vnucuje. To chtějí zaměstnanci. Eh, to je důležitá věc eh, a je to pro ně možnost, aby ke svým důchodům získali ještě něco navíc v rámci zaměstnaneckého pojištění, co je státem podporováno. Ano, v některých zemích zemích Evropské unie to nemají, to neznají, proto je důležité, abychom tady tento návrh měli. Já jsem navrhoval pár věcí. Um, Dělal jsem už i pár zpráv, například ve výboru Econo, Econ, eh, takže eh, myslím si, že eh, zaměstnanecké penzijní pojištění je důležité, například v Německu, v um, Spojeném království, v Nizozemsku. I mezi těmito zeměmi jsou rozdíly. A Iron má pravdu, když říká, že to nemůže být jednotné řešení pro všechny. Musíme různé národní tradice, které máme a které fungují, ty musíme respektovat a zachovat. Například u nás v Německu eh, to, co eh, to je 460 miliard eur. To je to, co je jaksi k dispozici na krytí. A vidíte, že je v tom obrovská finanční síla. To není eh, žádná zpráva nedůležitá, kterou máme před sebou. Je to zpráva, která se zabývá něčím, co má obrovskou kvalitu, ale také obrovskou kvantitu. A já jsem rád, že eh, v příspěvcích do diskuse jsme se shodli na tom, kromě jednoho příspěvku, že tady nejde o poskytování finančních služeb. Bohužel Evropská komise eh, dělá stejnou chybu eh, vidím, že se tady pokračuje vlastně jaksi v přístupu na principu fin, Solvency 2 komisaři eh, po pěti letech eh, tady už eh, nebudou, komisaři se vystřídali, ale je to věc, která se stále vrací, je to jako takový vzoreček, který se stále opakuje. Ale to je, je špatně, tohle nejsou finanční služby, to není ehm, poskytování finančních služeb, čili tyto požadavky tady nemají co dělat. A správně říká Jeron, že to jsou sociální služby, to je realita. Druhá věc, uh, nad čím bychom se měli zamyslet eh, holistic balance sheet, čili nějaký eh, model bilance který eh, má chránit proti, eh, proti insolvenci. Ale to je trojský kůň, to je zase pokus o propašování nějakých eh, postupů podle Solvenci 2 a napasovat je na zaměstnanecké penze. Tohle to nejde. Máme dost informací, máme. Já si myslím, že mají pravdu kolegové, kteří říkají, přestaňme vytvářet další byrokracii, protože to stojí spoustu peněz. Mnozí z nás mají tyhle ty chytré mobily, já mám Apple, někdo má jiné. Každý, každých pár týdnů se tam něco mění, každých pár týdnů eh, musíte odškrtnout, že souhlasíte s nějakými podmínkami. Četli jste je někdy? Eh, já nevím, jestli nejsem už jednou nohou eh, ve vězení, protože a nevím, co se stane, když bych řekla, já nějakou změnu ne, nebudu akceptovat. A to samé se může dít tady. Spousta, spousta stránek se spoustou, spoustou informací a je to vlastně vlastně k ničemu. Všechny tyto podnikové penze, zaměstnanecké penze, které existují, eh, se sami vlastně už osvědčily za, ty, eh, za ta léta. Jsou eh, odolná vůči insolvenci. A to si myslím, že tady už víme, o co jde a můžeme tady říci, že je to úspěšný fungující model a, a podporuje sociální vlastně, sociální zabezpečení v Evropě, e, ale nemůžeme je nuceně harmonizovat na evropské úrovni. Ale jediná věc, kde mám trošku jiný názor nežli kolega Schuster za sociální demokraty, e, to jsou ty rizikové investice. Tady se pokoušíme říci, že mm, je možné, nebo že by se mělo investovat do rizikovějších druhů e, investic Víte, že investování do akcí eh, představuje určité riziko, je spojeno s určitými riziky. Nemůžeme tady eh, říci, že vždycky dostaneme dobré dividendy. Ono mm, to může dopadnout úplně jinak, ale zaměstnanecké penzijní eh, fondy by měly být povinny investovat do bezpečných investičních nástrojů. A, mm, takže tuto možnost rizikovějších investic bychom těmto institucím měli umožnit, ale neměli bychom jim ji vnucovat. Nad tímhle eh, se musíme ještě eh, zamyslet, protože my chceme eh, takové investování, které má budoucnost. A poslední moje připomínka v, našem, eh, v tom našem fondu eh, nebo v tom našem návrhu Evropské komise, který má výši 315 miliard eur, eh, tak to tady přeci jsou veřejné finance jako zajištění, ale soukromé finance se tady budou také podílet, čili Eh, tady například ehm, zaměstnanecké penzijní fondy také mohou mít možnost sem vstupovat, až eh, si budou jisty, že je to bezpečné. Naše zaměstnanecké penzijní pojištění nemůže touto situací trpět. Já vím, že vlastně je to určité eh, dilema, Eh, já jsem z regionu eh, poblíž Frankfurtu, takže vlastně jaksi, eh, jaksi geograficky to mám blízko k Evropské centrální bance, ale jinak z věcného hlediska vůbec ne. Děkuji. <clears throat> Thank you. Děkuji vám a nyní paní Jaslovecká. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já velice vítám skutečnost, že Jerun pracuje na důchodech. V minulém volebním období to byla paní Omen Reiten a on s ní spolupracoval. Takže já vím, že tato zpráva opravdu stojí na pevných základech. Jerun odvedl opravdu zodpovědnou práci a já souhlasím s vámi, že se musíme zabývat tímto tématem především z hlediska přeshraničního. Já velice věřím v eh, přeshraniční mobilitu, kde pracovníci pracují v různých zemích, tak také eh, musí si být jisti, že jejich důchody budou zabezpečené. Myslím si, že bychom měli podporovat členské státy, aby využili všech tří důchodových pilířů a také využívali zaměstnaneckých penzijních režimů. A ta nejlepší cesta na zabezpečení důchodu je to, že tyto režimy a tyto struktury důchodové budou kvalitní a to se týká také přeshraničních struktur. To, co vůbec nepotřebujeme, jsou populistické řešení. Musíme získat důvěru našich občanů a také e, lidí, kteří budou regulovat tento sektor. A nyní paní McIntyre za EKR. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Lenersovi za jeho práci na této zprávě a já jsem také si vzpomněla, že paní Omen Reuten v minulém parlamentu dělala hodně v této oblasti a my eh, jako Velká Británie a také Nizozemsko a Německo eh, máme souladné, eh, souhlasné názory na tuto oblast. Velice také souhlasím s panem Manem, který hovořil. A já si nejsem jistá, zdali potřebujeme další legislativu. A myslím si, že potřeba opravdu není nikde odůvodněna. Je znepokojivé, že komentář našeho parlamentu eh, týkající se studie dopadů byl kritický já se domnívám, že musíme trvat na tom, abychom měli odůvodněný návrh a také, že musíme dostat dobrou studii hodnocení dopadu, kterou bude komise respektovat. Já se nedomnívám, že komise dobře tady vyřešila koncepci proporcionality. Jsou tady potenciální E, požadavky, které budou eventuálně způsobovat vyšší náklady. Ty tyto penzijní systémy mají financovat e, důchody našich zaměstnanců a nechceme zde vyšší byrokraci. Komise také chtěla Eh, získat kritéria a stanovit kritéria pro důchodové fondy ve spo, eh, ve Velké Británii jsou důchodové systémy, které jsou řízeny svěřeneckými fondy. Fondy v jejich představenstve jsou e, zastoupeni sociální partneři. A já se domnívám, že toto je velice dobrý systém, že tady máme zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří kontrolují tento systém. Subsidiarita je také důležitou věcí protože, jak již bylo předtím řečeno, co máme různých členských státech různou legislativu. Nemůžeme mít jedno řešení pro všechny. A e, rozšířit 30 článků na 80 článků a chtít zohlednit vše není správný směr. A jako příklad ve Spojeném království jsme e, zahájili automatické začlenování, zapisování do důchodových systémů. To znamená, že tady opravdu členské státy jsou rozumné a postupují velice efektivně. Nemusíme je k tomu nutit a nezlíbí se mi, aby se do toho proplížila směrnice Solvence 2. To by byla katastrofa pro zaměstnanecké důchodové systémy. A ještě jedna připomínka. Já jsem vždy také podporovala důchody z třetího pilíře. Ty máme ve Spojeném království možná více než v jiných částech Evropy, ale ty jsou také velice dobré. To jsou důchody, které patří přímo jednotlivým lidem. Jestliže lidé se přestěhují, pak ten to důchodový příjem mají vždy k dispozici a potom tom také zaměstnavatele nadále platí v různých zemích do tohoto pilíře. Takže já pro o to hovořím proto, že bychom se tímto také mohli zabývat. Já chci poděkovat zpravodaji za jeho vykonanou práci. Thank you, Mr. Lenners. Děkuji. A e, pan zpravodaj, pan Lenners, chce něco dodat, prosím. Velice stručně chci poděkovat všem kolegům, kteří přispěli do diskuze. Jsem rád, že tady panuje velká schoda o eh, sociálním účelu těchto, tohoto, toho pojištění a zapojení sociálních partnerů. To eh, je velice eh, do, dobrý začátek pro budoucí diskuzi. Paní McIntyre a další kolegové hovořili o, eh, solvent, o mm, předpisu Solvence 2. Ano, my jako náš výbor bychom měli velice pečlivě sledovat a zajistit, že kvalitativní požadavky předpisu Solvence 2, že tedy eh, v podstatě jaksi nám eh, se nedostanou do té diskuze nějak zadními vrátky. A další bod, který jsme slyšeli, že není třeba, abychom měli další míru regulace pan Šuster řekl. Ano, tady, ano, samozřejmě, musíme být opatrní a obezřetní nebo bdělí, když jde o to mm, přidávat další administrativu, což znamená další náklady, protože ve finále vždycky potom ty náklady eh, nese ten mm, pojištěnec. Je třeba, aby to byl evropský rámec, který bude v zájmu eh, účastníků tohoto pojištění na Ma, Tomase Mana a, a paní González, že jde o takovou skrytou privatizaci. Ano, no, že to může zase být podvod na celé rodiny do budoucna. To je e, chybná představa. My chceme skutečně, aby jakýkoliv druhý pilíř, to znamená jakékoliv zaměstnanecké pojištění, aby v podstatě byly navíc k tomu e, prvnímu pilíři, tedy tomu veřejnému pilíři. E, a pro všechny státy mm, ty veřejné e, systémy jsou velice důležité, protože chtějí zajistit e, všechny osoby mm, v důchodu. Ale mm, ty zaměstnanecké fondy jsou důležité přece, aby ti, kteří pracují, mohli mm, potom si zlepšit eh, životní standard po té, co přestanou pracovat, eh, aby mm, na tom byli lépe, než kdyby měli pouze důchody z toho státního pojištění. Takže děkuji všem za příspěvky a budu se těšit eh, na detailnější diskuze. Děkuji. Termín je 19. březen a 16. duben, to se budeme zabývat pozměňovací návrhy, to je další termín, a přijetí ve výboru 28. května a ve výboru Ekon v listopadu. Ve výboru Ekon až v listopadu. Jak dobře všichni víte, tento návrh Eh, se týká rekodifikace. Jde o rekodifikaci stávající směrnice, stávajících předpisů, to znamená pozměňovací návrhy se mohou týkat pouze těch částí, těch ustanovení, která byla novelizována, eh, přepracována komisí, což je eh, barv, vyznačeno šitivou barvou v návrhu komise. Dobře. No a samozřejmě naše pozměňovací návrhy by se měly omezit na ty části eh, toho rekodifikovaného návrhu, eh, který, eh, do, na ty části rekodifikovaného návrhu, které spadají do kompetenci našeho výboru. Děkuji. A teď přejdeme k bodu 6 programu, což je téma opět tedy stejně vzrušující jako penze, což je téma TTIP. A slovo má naše zpravodajka paní Harkin. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, jenom dvě obecné poznámky. V zásadě já e, jsem pro dohodu se Spojenými státy eh, z důvodu strategického. Eh, je to důležité. Já jsem ze země, která má malou otevřenou ekonomiku a kdybychom neobchodovali, tak bychom nepřežili. A my hodně obchodujeme s USA, možná více, než byste očekávali. Ale samozřejmě obchod není samoučelný, e, tudíž e, musí e, nést další výhody a ne pouze ty ekonomické. A mm, především tento návrh by tak měl vyznít. Doposud veškeré naše, až na některé výjimky, tak většinou ty naše dohody, kromě asi Kanady, jsou o odstraňování bariér, tarif, tarifních bariér a ty tarifní bariéry v podstatě stejně, stejně už se Spojenými státy nemáme. Takže tady ta dohoda je trochu o něčem jiném. Jde o veřejné zakázky, přístup na trh, regulační spolupráce, tedy spolupráce mezi regulačními orgány a odstraňování technických překážek obchodu. Obchodní pravidla jde o e, udržitelný rozvoj, který je třeba podporovat eh, prostřednictvím obchodu, tedy, pod, mm, tedy mm, eh, jde o eh, životní prostředí, které tak musíme podporovat. A potom nám jde o volnou hospodářskou soutěž a jde nám i o to, jak řešit případné investiční spory. A já jsem se zúčastnila konference v parlamentu na téma TTIP a e, několik lidí e, bylo překvapeno, proč je tady takový velký zájem o TTIP. Mě to nepřekvapuje, protože jde o něco nového a samozřejmě parlament díky Lisabonské smlouvě nyní má významnou roli. A já si myslím, že to právě vzbuzuje ten obrovský zájem a především o, že e, je to dohoda, která se netýká pouze prodeje zboží, ale týká se pracovního práva, standardů, norem, zajišťování e, pracovních míst a jde o zachování evropského sociálního modelu, modelu také a, to, e, a právo státu regulovat určité oblasti ve veřejném zájmu. Takže já si myslím, že tady i ta dohoda sebou nese významná rizika. Jedno z témat, o kterém eh, se hodně mluví, je ISDS, systém řešení investičních sporů. To mm, minulý parlament eh, eh, vydal tedy usnesení ke smlouvě s Kanadou CETA a Eh, takže mm, eh, vysoce rozvinuté právní řády v Kanadě a v EU eh, a využívání soudních prostředků jsou nejvhodnější cesty pro řešení investičních sporů. Takže to byl názor minulého parlamentu. A pan předseda Juncker také řekl, a tady cituji, co řekl, a nebudu akceptovat jurisdikci E, takže e, hovoří o tedy akceptaci e, soudních systémů, jurisdikce soudních systémů v Evropě, že to bude tedy omezeno a samozřejmě i zde tedy existují tedy různé názory na řešení sporu ISDS, takže to je všechno třeba vzít do úvahy. A ještě než se podíváme na detaily toho stanovisku, tak eh, je to pouze 1500 eh, písmen, takže já se pokusím, aby to bylo dobře strukturované. Já, jsem, já si myslím, že potom mi pomohou pozněvací návrhy, které jak si to doplní. A, mm, takže tam jsou určité věci, které tam nebudu moci zmínit. A já bych se snažila nalézt řešení a způsob, eh, aby to fungovalo, abychom Eh, vyřešili některé ty specifické problémy. A takže, něk, takže teď, když se podívám na některé ty body stanoviska jako takového, takže hovořím o tom, že ty typ pozitivně přispěje k tomu, že se vytvoří více pracovních míst, lepších pracovních míst a více pracovních míst. Dobře, komise ta provedla si studie a e, e, využila tedy modelové e, techniky Eh, které vychází tedy z eh, zavedených technik eh, rovnováhy, ale já nevím přesně, jak to funguje, ale vím, že když tam vložíte různá čísla, tak ty výsledky jsou různé a samozřejmě záleží na to, z jakých předpokladů vycházíte, hmm, a pokud jde o zaměstnanost a tak dále. Takže to je problém. My máme různé analýzy, které k tomu jsou. A pokud vás to zajímá, i naše výzkumné centrum v parlamentu také, provedlo studii a e, prověřilo tu zprávu komise a, a myslím, že teď ještě ji analyzuje a je to velice užitečné a ta analýza vyznívá dost kritic, kriticky. Jak jsem řekla, těch analýz existuje hodně, výsledky jsou také velice různorodé a když se podíváme na další dohody, jako třeba nafta, tak tam eh, vždycky došlo k takovému nadhodnocení eh, toho pozitivního efektu. Bylo by dobré, kdybychom měli ale určitou jistotu, kdybychom měli pocit, že skutečně pracujeme s, eh, s důvěryhodnými čísly, s důvěryhodnými premisami. Ano. Eh, samozřejmě eh, musí to být eh, ty nejlepší možné odhady bez ohledu na zdroj, odkud budou pocházet, protože abychom skutečně měli jistotu, že to povede k určitým dobrým efektům a ne ke ztrátám, k nevýhodám. A já v tomto stanovisku hovořím o pracovních místech a o intervenci komise. Včera na konferenci komise hovořila o globalizačním fondu, že to je jeden z nástrojů, které lze použít jakožto možnou intervenci. A já bych tomu řekla toto. Vzhledem k tomu, že ten fond se zredukoval o dvě třetiny od tedy eh, toho předchozího fondu došlo ke velké redukci, no tak nevím, zda to bude stačit vůbec na řešení stávajících problémů. A eh, nemluvě o tom, že by snad i měl eh, řešit některé ty problémy kvůli TTIP. typ Mm, samozřejmě to není chyba komise, že máme to, co máme, ale eh, pokud nám jde o pracovní místa, tak asi tady ten globalizační fond to příliš nevyřeší. Lepší, kvalitnější pracovní místa, opět otázka, o které se hovořilo včera. Eh, jaké typy pracovních míst? A názor komise je, že ty sektory, které jsou orientovány na vývoz, tak asi tam e, se budou generovat kvalitní pracovní místa, dobře to akceptuji, ale když se podíváme na e, dobu nedávno minulou, e, tak a nezaměstnanost mladých, tak zjistíme, že tomu tak nebylo, že předpoklady komise se nenaplnily a také i hovořím o eh, ambiciozních globálních norem, eh, normách, standardech udržitelného rozvoje. To je hezká věta, ale musíme mm, tedy to nějak naplnit, hm, aby skutečně se toto stalo realitou a ne jenom něco, co zní dobře a potom umluvy MOP, stávající agenda, tedy pracovního práva. Všichni uznávají, že USA dnes ani zítra asi nebudou ratifikovat ty klíčové umluvy Mezinárodní organizace práce. Některé sice ratifikovaly, ale my musíme nalézt způsob, tedy jak to tady ošetřit. A také mě velice bude zajímat eh, vyslechnout si názory kolegů a třeba eh, pracovně právní spory. Jak toto řešit, když budou porušována eh, pracovní práva, pracovní právo, když bude porušováno, takže to tam se zatím neřeší. A mm, potom rovné zacházení mezi investory. No dobře, já nevím, zdali my bychom se tady měli tímto zabývat. Potom horizontální dimenze, eh, ta pracovně právní ustanovení, ta by měla být plně integrována i do těch operativních částí, tedy do té normativní části té dohody a nejenom v té kapitole udržitelného rozvoje by to mělo být, já myslím, ve všech eh, částech, kde to bude relevantní. Potom E, e, role občanské společnosti, zahrnutí sociálních partnerů, to je také důležité tam zmínit, ať e, samozřejmě tam, kde to je smysluplné. Já vím, že nemám teď čas, takže už budu končit rychle. Také tam hovořím o právu plně ochránit, ochránit právo vlád stanovat si standardy, normy, bezpečnosti, regulovat veřejné služby. A to je spojeno s dalším bodem, který se týká mého názoru, že musíme i eh, pozitivněji vidět toto vyjednávání o dohodě a, a snažit se, aby to bylo všechno tam jasné zde co potřebujeme, aby to bylo jasné. Pokud budeme mít pozitivní výčet, tak co tam spadá a pokud to má být negativní výčet, tak co z toho je vyloučeno. Jaké služby, jaké nové formy služeb. To je taková šedá zóna zatím. A víme všechno, co se děje, když něco je takové obskurní. A to je velice citlivá věc, tedy to, co má být vyloučeno a podle mého soudu pozitivní seznam, pozitivní výčes, výčet asi bude méně obskurní a, a e, e, a potom už jsem hovořila o ISDS a e, CSR, to také podporuji. Potřebujeme určitý mechanismus pro řešení sporu, ať, je to spor stát, mezi, ať jsou to spory mezi státy. Potřebujeme určitý režim, ale zde v našem výboru musíme se zamyslet a předložit návrh. A už téměř končím. Uh, také i jsem se zabývala některou, některými těmi dokumenty, eh, které eh, předkládá naše výzkumné nebo naše mm, rešeršové centrum a máme, se no, hovoří tedy o eh, tom, že došlo skutečně k velkému nárůstu sporů za posledních pět let z 0 na 500 a téměř čtvrtina věcí případů tedy má svůj původ ve Spojených státech a 59 sporů um, uvnitř EU, takže máme i spory mezi sebou. A e, náklady na arbitráž v průměru je 8 milionů dolarů a teď jsme se dostali do fáze, kdy v podstatě e, i e, máme tedy situaci, kdy i banky, investiční fondy, pojišťovny, hedžové fondy, prostě invest, investují, to znamená vyměňují si eh, tedy akcie a mm, takže mm, mm, takže ale kromě toho, že ISDS eh, eh, je tedy, může být řešením tedy sporu eh, se státy, ale musíme nalézt i komplexnější řešení pro všechny typy sporů. Zde se budu těšit na mm, to, co řeknou kolegové a těším se na spolupráci se zpravodají. Děkuji vám za velice zajímavý úvod k naší diskusi a nyní Romana Tomš EPP. V... Zachvála Děkuji vám, paní předsedkyně. Když dovolíte, já bych eh, paní Harkin nejprve poděkovala za odvedenou práci. Určitě je eh, to velmi rozsáhlé téma, velmi důležité téma, TTIP je věc, která eh, v Evropské unii bude mít velký vliv na eh, život a práci lidí, na každý členský stát, také eh, na zaměstnanost, takže náš výbor se musí společně s dalšími výbory zasadit o to, aby evropské standardy nebyly sníženy a aby nebo aby byly sníženy co nejméně. Všichni jsme toho názoru, že naše standardy jsou adekvátní, jsou vhodné a musíme eh, se eh, snažit o to, aby zůstaly zachovány. Náš výbor patří k těm důležitým výborům v této souvislosti a příslušnému výboru eh, pro tuto oblast můžeme pomoci tím, že Eh, se budeme, eh, že upozorníme na všechno, čím je třeba se blíže zabývat z hlediska různých doporučení. Ke stanovisku paní Harkinové nyní konkrétně. Ona již eh, prezentovala, mm, vlastně mluvila o tom, z čeho vycházela. A já si myslím, že bude ještě nutné do budoucna sem doplnit několik věcí. Uh, některé věci ujasnit a možná doplnit i další body, které eh, považujeme za důležité. Eh, my se tím budeme v naší frakci ještě blíže zabývat, ale ráda bych zdůraznila některé věci již nyní, protože eh, je považujeme za velmi důležité a Myslím si, že je dobré, abychom vždy na prvním místě zmiňovali to, že TTIP eh, musí vytvářet nová pracovní místa. Já bych eh, tady zvolila spíše pozitivní přístup k této otázce, k otázce vytváření nových pracovních míst. Paní Harkin eh, jsem naslouchala. Ona říkala, že počet pracovních míst eh, se za určitých okolností může snižovat, tedy že bude klesat zaměstnanost, ale já si myslím, že bychom tady měli na tomto místě opravdu eh, zvolit pozitivní přístup. Důležité je také zdůraznit pozitivní roli malých a středních podniků. Myslíme si, že malé a střední podniky jsou důležité právě z hlediska vytváření nových pracovních míst v oblasti malých a středních podniků. Je zaměstnáno velké množství lidí, takže potřebujeme i toto zdůraznit. Dále Eh, úmluvy eh, Mezinárodní organizace práce. To je další věc, která se tady musí zdůraznit, protože to je ta rovina standardů pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci, eh, bezpečnost na pracovišti. Čili to je další věc, která se tady musí objevit. Dále sociální odpovědnost podniků také musí být zmíněna v této souvislosti. A právo členských států Eh, aby svobodně rozhodovali v oblasti eh, veřejných služeb. To zde také musí zaznít. Další vylepšení bych si dokázala také představit. Samozřejmě musíme se zabývat otázkou toho, co chceme, čeho chceme dosáhnout v oblasti řešení sporů. Pak je tady vlastně ten um, pozitivní a negativní seznam. Já jsem stejného názoru jako paní Harkin, že pozitivní seznam je tím správným přístupem, že tedy e, eh, typ Eh, přinese určitou liberalizaci trhu, otevření trhu. Eh, to jsou eh, pozitivní efekty. Na druhé straně samozřejmě se zvýší zranitelnost určitých oblastí. A náš výbor musí opravdu se zaměřit na to, aby práva a standardy Eh, zranitelných skupin obyvatelstva, eh, aby byly eh, zachovány. Jsou to práva zaměstnanců v rámci jejich vztahu s velkými podniky a také rovina sociálního zabezpečení musí být zůstat zachována. Děkuji. Joachim Schuster. Děkuji, slovo má kolega Schuster. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já Eh, mohu podpořit svoji předřečnici, protože myslím si, že v souvislosti s TTIP se jedná o věc, kde eh, se všichni divíme, jak eh, může být něco tak kontroverzního i v rámci veřejných diskusí. Už dlouho se nestalo nic, ničem, s ničím jiným, že bychom ehm, měli co dočinit s tak velkou veřejnou odezvou. Co je to vlastně TTIP? To nemá být úmluva, která která nějak zvýší naše hospodářské styky s USA. To není pravděpodobné, protože eh, tak rozsáhlé hospodářské vztahy máme již nyní. A ta studie, o které se tady mluvilo, mm, která se zabývá pozitivními ekonomickými efekty, jako je mm, hospodářský růst, vytváření pracovních míst. Eh, existují také studie, které varují eh, před určitými riziky s tímto spojenými my bychom se měli zabývat typ eh, velmi vážně a měli bychom eh, jej podpořit. Jde o to, že kromě liberalizace obchodu eh, se tady vlastně budou nastavovat hospodářské standardy, celosvětové hospodářské standardy. S hospodářskou oblastí Severní Ameriky se budeme snažit vytvářet společné standardy a tím vlastně budeme regulovat světovou ekonomiku. A e, proto e, to vlastně veřejnost tolik zajímá, protože doposud jsme mluvili o evropských institucích, národních institucích nebo o národních amerických institucích a parlamentech a teď vlastně my se určitého tématu ujímáme společně a je důležité snažit se e, o to, aby ty standardy, abychom aby byly opravdu adekvátní, a aby globální konkurence eh, vlastně jaksi se nevymkla kontrole. Eh, určité požadavky kladené na TTIP eh, a už tady od paní Harkinové zazněly. Já bych se k něm teď rád vyjádřil z našeho hlediska, tedy kterým směrem bychom se podle nás měli vydat. Nejdůležitější požadavek je to, aby politická regulace, demokratická práva, která máme a mm, principy právních států, která nyní máme, aby e, byly e, všechny tyto principy realizovány také v rámci této úmluvy. Eh, paní Harkin už o tom mluvila. Eh, je tady celá řada bodů, na které se musíme zaměřit právě proto, abychom toto zajistili. Začíná to samozřejmě u práv zaměstnanců, ale i jiných sociálních a ekologických standardů, kde se shodneme na tom, že musíme zabránit tomu, aby byly tyto standardy snižovány. A současně víme, že vlastně máme co dočinění s velmi rozdílnými systémy na obou stranách Atlantiku a že tedy bude určitě těžké, abychom eh, toto stoprocentně zajistili. Práva zaměstnanců například tam víme, že v USA um, je jiný přístup, zejména k otázkám uh, například um, odborářských aktivit, které USA vidí úplně jinak, než je vidíme my v Evropě. Uh, druhá důležitá oblast, na kterou se musíme zaměřit, je oblast um, řešení sporů rozhodčích uh, soudů. Samozřejmě chceme mít ochranu investic na jedné straně a Eh, na druhé straně nikdo nám eh, ne, nesmí, nes, nesmí to vyznít takže nechceme žádnou instituci pro řešení sporů. Takže to, co jsme doposud měli v, obla, eh, v otázkách ISDS, nesmí v žádném případě, podle mého názoru, vést ke snižování standardu nes, vytváří se tady eh, určité riziko netransparentnosti. Eh, evropské nebo národní eh, judikatury nemohou být těmito rozhodčími soudy nebo rozhodci nějakým způsobem vlastně naváděny k tomu, aby došlo ke změně legislativy. Eh, potom jsou tady eh, veřejné služby, služby ve veřejném zájmu, správně se tady eh, říká, že musí být naprosto zachovány, musí Eh, nesmí podlehnout vlastně tlakům liberalizace i v této oblasti a eh, tedy pozitivní seznamy, eh, které zde byly zmíněny, mají opravdu velký význam. Nesmíme mluvit o negativních, nesmíme definovat negativní seznamy, ale pozitivní seznamy ve kterých budeme říkat, které, která odvětví vlastně by tedy měla pod tuto liberalizaci eh, spadat. Další věc, kterou chci zdůraznit, ale musíme se bavit o rozměrech o dimenzích, je jasné, že liberalizace nepřináší jenom výhody pro všechny, to by ani nešlo. E, ekonomické teorie říkají, že obchod znamená specializaci, specializace znamená e, to, že některé sektory budou posíleny e, v národním hospodářství, jiné sektory budou nutně vlastně oslabeny. A to se týče, týká i pracovních míst, čili my musíme mít nějaké mechanizmy, jak tyto, těmto nevýhodám čelit. Takže my se musíme bavit eh, také o nadimenzování um, a eh, studie momentálně vlastně přinášejí ne, neuspokojivé eh, výsledky. Když se bavíme o tom, která odvětví skutečně budou spadat pod TTIP a která ne, tam bych chtěl říci, že momentálně to nevíme přesně. A e, koncem tohoto roku, začátkem příštího roku bychom se o tom měli bavit podrobněji a e, iniciovat takovou studii, která bude e, členěna sektorálně, ale i regionálně, abychom věděli, jak to bude vypadat a na které oblasti se zaměřit, abychom čelili negativnímu vývoji. Já si myslím, že Eh, oba moji předřečníci ukázali, že máme před sebou zajímavou debatu eh, a že tato úmluva, tato dohoda globálně viděno bude pozitivní, pokud se nám to podaří, ale požadavky eh, z hlediska demokracie a právních států musí být, musí být zachovány. Děkuji. Děkuji, Děkuji paní McIntyre jako další. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat Marian Harkin za její zprávu. Je velice těžké zvládnou takovouto látku na třech stránkách, kde je 1500 eh, písmen. Takže si myslím, že jste opravdu vykonala skvělou práci, která nám dává dobrý výchozí základ. Já jsem se chtěla vyjádřit především ke čtyřem oblastem. Chci začít s doložkami ISDS já jsem dostala mnoho mailů, které hovořily o tom, že žádné doložky v oblasti řešení sporů bychom neměli mít. Členské státy mají asi 1400 dohod, které obsahují doložky ISDS a já jsem se podívala na Spojené království. Od roku 1975 Spojené království uzavřelo 94 čtyři bilaterální dohod s doložkami ISDS. Eh, podíváte-li se, tedy když eh, toto potom rozpočítáte, tak by to bylo asi na 8 tisíc let. A tady byla spojené království napadeno pouze ve dvou případech, které však nebyly úspěšné. Takže já se domnívám, že my tuto instituci pro řešení sporů potřebujeme a neměli bychom se jí bát. A potom bych se ještě chtěla vyjádřit k bodu 5 kde paní Harkin má pravdu, když hovoří o tom, že mají mít členské právy, eh, státy právo vydávat eh, ustanovení pro sociální a služby ve veřejném zájmu, ale SITA má také podobná ustanovení týkající se například zdravotnictví. A možná my bychom se měli snažit o zapracování podobného ustanovení. A sice to, že veřejné služby budou mimo rámec a budou jasně označeny jako ty, které spadají pod pravomoc členských států. A já také vítám skutečnost, že je třeba brát eh, eventuální problémy malých a e, středních společností, protože tady mohou vzniknout tarifní a netarifní problémy pro malé a střední podniky. Já také mám jiný názor e, týkající se odstavce 9 já bych spíše zapracovala negativní seznam na místo pozitivního seznamu. Negativní seznam je také v dohodě s Kanadou, v CITě. Já tady s tím to zatím úplně nesouhlasím, ale možná, že změním názor. Já se těším na spolupráci Marian a těším se na zpracování dobrého stanoviska v rámci tohoto výboru. Děkuji vám. Děkuji vám. Rina Roňakary není přítomná, Zague, Karin Madeli také není mezi námi za zelené a Tiziana Begin je další. Kolegy, eh, předsedkyně, kolegové, já chci poděkovat zpravodajce a budu velice eh, stručná. Takže já jsem, je to pro mě velká čest, eh, a, že jsem členkou tohoto výboru, ale i jsem ve výboru INTA a jsem stínovou zpravodajkou pro TTIP a tudíž systematicky se věnuji eh, tomuto vyjednávání a znám určité detaily a já bych se dnes zaměřila pouze na témata spadající do kompetence tohoto výboru. Na začátku dovolte takové faktum. Hodnocení dopadu TTIP, které si objednala Evropská komise, eh, tak eh, tam hovoří se o výhodách, ale ty jsou tedy nadhodnoceny a mm, zde chci eh, ocitovat určité detaily. Eh, určitě znáte eh, mm, tuto studii. Komise hovoří o výhodách této smlouvy a opírá se o Economic Policy Research a mm, v podstatě to je hodnocení studie, ale nezmiňuje ztráty pracovních míst. O tom nehovoří. Já Eh, si myslím, že ty škody budou dost velké. Mě eh, údajně, eh, údajně hovoří o milionu 300 tisíc pracovních míst, které vzniknou díky TTIP a hovoří o zrušení mm, mm, tarifních bariér a mm, je to velice ambiciozní scénář, o kterém hovoří komise, ale údajně tyto osoby najdou práci díky TTIP, ale uh, ale ne, to se přece nemůže vědět, protože ekonomický model, který použila, to je tedy ten eh, model, který eh, i eh, hm, stanovu hm, vychází z předpokladu, že je zde fixní nabídka prá- na trhu práce, ale hm, samozřejmě uvidíme, eh, jaké budou efekty, eh, efekty ale krátkodobé, krátkodobé či dobé. To budou eh, efekty, které budou znamenat, že lidé přijdou o práci, i celé rodiny přijdou tedy o příjmy, to je to, co přece nepotřebujeme i v době krize, je to ještě horší. Zde tedy dojde k tomu, že lidé přijdou o práci v jednom sektoru, ale v podstatě nevznikne jako kompenzace, nevzniknou pracovní místa v jiném sektoru a malé střední podniky. O tom se hodně hovoří, to jsou klíčové pro oživení ekonomiky, ale v podstatě to asi pro ně bude špatné překvapení, eh, tato smlouva TTIP, protože nezávislé eh, studie nám říkají, že intrakomunitární obchod, eh, v podstatě, který představuje pro ně 40%, ten najednou bude nahrazen obchodem s USA. Například Italové, již italské malé střední podniky budou mít problém vyvážet třeba do Francie, protože na tom trhu do Francie tam vstoupí ty americké firmy firmy, které nahradí tyto výrobky či služby. Takže eh, proč? Eh, eh, jasné tedy, že zastánci TTIP jsou především velké korporace a ne malé střední podniky, které mm, nebudou mít ten, tam se říká, že malé střední podniky budou mít přístup na americký trh, no to je přece nějaká bajka, kterou jim vyprávíme, nesmíme tomu věřit. A e, já si myslím, že tady e, naopak zmizí e, celé podniky, řetězce podniků a to budou velké ztráty. My v našem výboru bychom měli si to uvědomit, především i když hlasujeme o globalizačním fondu a potom ISDS. To znamená, aby Eh, mohli investoři případně eh, se, se domáhat svých ztrát eh, kvůli chování nějakého státu. Ale já se ptám, kolik budeme muset zaplatit na náhradách škody potom? Jak ochráníme právo našich občanů, aby měli právo na zdravé prostředí? Například smlouva NAFTA v Americe tak tam eh, nedošlo k tvorbě tolik pracovních míst, jak říkali. Naopak eh, došlo ke ztrátě dvou milionů pracovních míst třeba v zemědělství. A to se stane, když tedy máme, když se snažíme sladit dva odlišné systémy, dáte dohromady. V našem případu eh, USA mm, má docela jinou míru protekcionismu a mm, třeba pokud jde o kolektivní vyjednávání a často eh, zaměstnanci tam mají daleko méně práv, třeba pokud jde o eh, právo na důchod, na přístup ke zdravotním službám. Takže mm, tady není to sociální dumping a nekalá soutěž, kterou sem chceme zavádět zavádět. A mm, já si myslím, že tato dohoda je e, e, e, v podstatě proto, abychom mohli snížit naše standardy, které máme v Evropě a standard našich pracujících také. Takže proto jsem tak překvapená, když vidím tyto pozitivní názory. Děkuji pravodajům a stínovým zpravodajům a nyní přejdu k seznamu řečníků, který je však dlouhý. Prosím, dodržte čas dvou minut. A jako první dávám slovo Marie Reně. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako před eh, kolegyně přede mnou, já jsem členkou výboru INTA ale samozřejmě tady budu hovořit pouze o otázkách zaměstnanosti, ale především kvality zaměstnanosti. To je pravda, že dnes, pokud jde o typ, tak tady máme určité studie, které byly studie dopadu, které zrealizovala komise a tyto studie dopadu nám ukazují makro, v makročíslech nám ukazuje určité modely, ale jsou to modely, které musíme kritizovat, protože Eh, oni tvrdí, že eh, to na tom Evropa vyhraje, pokud vstoupí do té liberalizovanější ekonomiky. Ale když jdeme do detailu těch studií a když analyzujeme modely, které použili, tak zjistíme, že vychází z postulátů, eh, které jsou jako úplná mobilita pracujících, profesní, geografická, sektorová mobilita, totální mobilita pracujících. To znamená, ta země, která E, na tom vyhraje, je ta země, e, e, jedna země na tom vyhraje a jiná naopak na, prohraje. To znamená, protože tam budou přesuny těch pracujících a sektor, jeden sektor, který na tom vyhraje, tak ten vyhraje tím, že bude rekrutovat zaměstnance ze sektoru, který prohraje. A tak to bude mezi podniky, mezi sektory údajně, ale bohužel tak to nefunguje. To je teorie geografická. Eh, profesní a sektorová eh, mobilita nefunguje takto jednoduše a eh, studie Aleny eh, v USA, to vycházelo ze stejného modelu, nám ukázali, že ta původní hm, studie řekla, že půjde o to, že, se, že nakonec z toho vznikne milion pracovních míst navíc, ale pozdější studie stejné instituce nám říká, že naopak dojde ke ztrátě 700 tisíc pracovních míst, takže tam je, hm, vidíte, velký rozpor. Milion 700 tisíc, to je rozpor rozpor těch odhadech, ale o co jde, že také se i sníží kvalita pracovních míst. To znamená, že dojde k transferu, k transferu transferu těch pracovních míst do zón, kde ta pracovní místa jsou méně, méně chráněná. Takže se sníží kvalita těchto dohod. To neznamená, že bychom nechtěli dohodu s USA. Ne, ale my jsme přece e, e, zónou, která nejvíce obchoduje se Spojenými státy, takže již se to děje. Ale musíme to dělat tak, aby naši zaměstnanci, pracovníci měli kvalitní pracovní místa. A teď k ISDS, řešení sporu. Já jsem velice kritická vůči tomuto mechanismu a naopak já obhajuji Eh, naše soudnictví. My máme přece naše soudy, které fungují v Evropě. Důkazem je, že máme zde americké investory, kteří působí v Evropě a mají možnost eh, se eh, korektně hm, hájit před normálními soudy, které možná nejsou perfektní, ale je třeba nahradit hm, lehce neperfektní, tedy málo neperfektní naše soudy s mechanismem, který je úplně neperfektní. Já jsem proto, abychom měli naše státní, naše naše tedy soudnictví, které se bude používat, i když není úplně perfektní a ne to nahrazovat něčím, co je úplně privátní, netransparentní a což by mohlo být i zmanipulováno snadno. Takže já jsem proti ISDS. Nechci, aby tento systém figuroval ve smlouvě TTIP. Thank you. Děkuji vám a nyní pan Mann. <clears throat> Děkuji. Dvě minuty, to je výzva. TTIP, eh, to je Eh, zisk, to je možnost eh, něco získat. Teď už je to věc veřejná. Eh, měli jsme tady dokonce slyšení v našem výboru, zazněla tady celá řada stanovisek. A my jsme dosáhli toho, že to je prostě nyní veřejným tématem. Eh, došlo k mnoha komentářům ze strany eh, kritických občanů. My jsme v takové smíšené situaci. A my, když k tomu děláme nějaké akce, lidé přicházejí, chtějí se o tom něco dozvědět a to si myslím, že je dobré. V mé zemi eh, jsme, eh, máme poradní sbor, tam jsou zastoupeny ehm, ochránci eh, přírody, jsou tam odboráři, malé střední podniky, zástupci velkého průmyslu, čili už se o tom jedná a výsledky jsou známé, čili my tady vytváříme vlastně z tohoto veřejné téma a to je dobré. Je dobře, že jsme se rozhodli i za náš výbor, že se do toho vložíme, takže tento přístup je určitě správný eh, musíme se postarat o zachování eh, vlastně ochrany pracovních podmínek eh, standardů, které už máme. Eh, ILO normy nesmí eh, nikdy být sníženy. A to je důležitá oblast. Na, tom, eh, na to se musíme zaměřit. Vysoké standardy, které máme, ty jsme nedělali proto, abychom řekli, že vlastně z nich ustoupíme. My na základě těchto vysokých standardů chceme nabízet naše produkty. Američané chtějí mít také svoje výhody z této mm, dohody, ale nesmí dojít ke snižování tarifů ke snižování standardů. Eh, CSR se sem má zařadit, to jsou opatření, která, o kterých jsme mluvili v parlamentu již často. Chceme, aby to zůstalo dobrovolné, ale deklarace eh, sociální odpovědnosti podniků eh, ta tady být musí. Čili doufám, že naše kritické připomínky budou vyslyšeny. A je třeba, abychom, aby vlastně tento náš hlas byl vyslyšen. Děkuji, pan Bach. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Marian Harkin, eh, poblahopřát jí k takhle dobré zprávě eh, Mm, k tomu, že přistupuje k eh, tomuto tématu pozitivně. Vítám také její jasné vyjádření týkající se obchodu. A v mm, těchto dobách není normální, není běžné, eh, že vysíláme pozitivní signály eh, mnoha členských státech eh, je vlastně velkou výzvou, pokud se mají vyjádřit k TTIP pozitivně. Takže eh, tolik moje poděkování. Mnohé už tady zaznělo, takže já teď nebudu opakovat to, co už tady bylo řečeno ke konkrétním tématům. Možná jenom k těm seznamům. Já vítám eh, to, že momentálně je to ještě. Hmm, zatím eh, takže eh, se vyjadřujeme k určitým tématům, že se o nich eh, zatím, takže se o nich zatím nevyjednává. Já myslím, že je dobře, když žádáme od komise, aby se mm, postarala o transparentnost, o jasnost, přehlednost, o princip. Zatím se tady nemluvilo o principu předběžné opatrnosti. Asi američané to neznají, ale pro nás je to velice důležitá mm, věc, které jsme dosáhli a o tu se musíme zasadit, aby zůstala zachována. Obecně řečeno, myslím si, že eh, my musíme i nadále hrát důležitou roli z hlediska celosvětového. My jakožto Evropa a proto musíme aktivně hrát aktivní roli v rámci tohoto vyjednávání. E, se všemi problémy, kterých jsme si vědomi, se všemi starostmi, které si děláme, pokud my nebudeme určovat standardy, pokud si necháme něco vnutit, tak vlastně e, nakonec e, nebudeme ve výhodné pozici z hlediska celosvětového obchodu. Děkuji. Pan Perinský má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že paní Harkin ve svém stanovisku popsala velice komplexně hlavní výhody, ale také velice dobře popsala pochybnosti. Včera se konalo slyšení pod jejím vedením a tam vyšla najevo jedna věc. Komise nepřemýšlela o dopadech dohody na jednotlivé země, především ve střední a východní Evropě. Byla tam položena zástup, otázka pol, eh, zástupce komise od zástupce Maďarska a Eh, vlastně vyšlo najevo, že potenciální dopady na tyto země vlastně nejsou jasné. A to mě vede k tomu, abych řekl, že tato dohoda již byla dohodnuta na vysoké úrovni eh, a měla také podpořit eh, růst a zaměstnanost, jak jako východisko z krize a potom se z této dohody stala větší věc. Jedna dimenze posiluje transatlantické partnerství a potom tady máme ještě další, třetí vrstvu a ta se týká vlastně řízení globalizace. Já se domnívám, že naše země eh, mají zvláštní pocit, že tato dohoda se netýká přímo obchodu, ale přímo ohrožuje základní sociální model v Evropě. A jestliže chceme posílit transatlantické vztahy, tak bychom měli posílit investice a také růst. A neměli bychom se snažit vytvořit dohodu, která by mohla změnit svět. Děkuji. Jim Lambert. Děkuji. Já také částečně hovořím za stínového zpravodaje. My sdílíme celou řadu pochybností, které byly zde dnes vysloveny. Také Eh, víme dobře, že růst a zaměstnanost nejdou vždy ruku v ruce. A také sdílíme mnoho pochybností o studiích. A to se týká také toho, co kolega nyní říkal, co vlastně tato dohoda způsobí jednotlivým zemím a také sektorům. Možná, že touto záležitostí jsme se zatím dostatečně nezabývali. A také sdílíme obavy týkající se mechanismu ISDS. Také jsme znepokojeni, že to bude využito mezi dvěma, dvěmi subjekty, které mají opravdu dobré soudní orgány. U nás se také hovořilo o tom, že to může souviset s tím, že mají obavy USA na, federální, na státní úrovni, ale na federální úrovni. Protože lidé tady v USA si říkali, že vlastně tady eh, tyto soudní orgány na federální úrovni nejsou až tak eh, způsobilé a rozvinuté. A právě proto má nahradit, tak říkají, soukromý systém, veřejný systém. Uh, a my souhlasíme s těmi, kteří chtějí více informací v této oblasti. My také souhlasíme s návrhem na pozitivním seznamu, předložíme v této oblasti ještě další rozšiřující návrh a potom se také hovořilo o vyloučení veřejných služeb. Tím když jsme se zabývali ve směrnici o veřejných službách, protože jsme nemohli Eh, nalézt řešení pro to, jak určité služby za, zohlednit a současně vyloučit. A potom tady máme pohyb, volný pohyb pracovníků. Na to máme smíšené názory. A potom těžko vysvětlíte někdo nikomu, že nebudou moci e, přecházet do jiného sektoru, ale to také souvisí se vzájemným uznáváním kvalifikací, protože to jsme také nedotáhli úplně do konce v EU. Je tady celá řada problémů, které máme s oblastí zaměstnanosti. Také e, paní Harkin hovoří o právu a zákonech v oblasti zaměstnanosti. Nás také zajímají eh, doporučení Mezinárodní organizace práce a ta by měla být také brána v potaz. Děkuji vám. Děkuji. a nyní hovořila paní Lambert za stínovou zpravodajku a nyní jsme zpět u omezení na dvě minuty. Pan Janke? Já bych rád vyjádřil několik pochybností. Od té smlouvy jsou slibována nová pracovní místa. Ale obchodní smlouvy se neuzavírají proto, aby vytvářely nová pracovní místa. Smlouvy o obchodování se uzavírají proto, aby se obchod zjednodušil a aby se stal pro obchodující ziskovější. A firemní zisk zvýšíte mnohem snadněji při redukci pracovních míst, nikoli při zvýšení počtu pracovníků a při vzrůstu jejich platu. Druhá pochybnost. Od smlouvy se slibuje, že zvýší hrubý domácí produkt v Evropské unii. I kdyby se skutečně hrubý domácí produkt zvýšil, a já o tom pochybuji v důsledku této smlouvy, i kdyby se skutečně hrubý domácí produkt zvýšil, žádná obchodní smlouva vám nezaručí, že zvýšené bohatství bude redistribuováno do celé společnosti. Obchodní smlouva prostě nemůže obsahovat redistribuční mechanismy. Pokud tedy dojde ke vzrůstu hrubého domácího produktu, Nikde není řečeno, že zisky nezůstanou v kapsách velkých obchodujících firm a velkých investorů. A tady je ta třetí pochybnost. Bude-li smlouva uzavřena, potom bude prakticky nemožné ji vypovědět. Co se bude dít, pokud se zjistí, že smlouva nepřináší ty výhody, které jsou od ní slibovány. To znamená, že nezvyšuje pracovní místa a že nezvyšuje příjmy domácnosti, snad jenom s výjimkou domácností obchodníků a velkých investorů. To mi vrtá hlavou. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám. Nyní Danuta. Děkuji paní předsedkyně. Já chci poblahopřát Marien Harkin k její zprávě. Jedná se o velice komplexní zprávu a také děkuji za její prezentaci. Jean Lambert hovořila o uznávání kvalifikací a dovedností a s tímto já souhlasím Musíme zabezpečit eh, jednotné zacházení se všemi čle, eh, občany v EU. Jsou tady také občané v EU, kteří musí žádat o výzum na vstup do USA. Až přijde Eh, až nastane platnost této dohody, pak tyto, tito občané budou v nevýhodě. A zde také předložím ještě pozměňovací návrh. Pan Schuster? Sven Schuster. Schulze. Schulze, sorry. Pan Schulze. Děkuji, paní předsedkyně. Však jsme tady teprve tři čtvrtě roku, tak se ještě neznáme. Dvě minuty. Tak eh, až než mu promluvila eh, paní eh, Lemer, tak jsem měl pocit, že jsem eh, poprvé na setkání o TTIP kdy promlouvají i zelení. Zazněla tady celá řada věcí, které nebudu opakovat. Dvě věci ke zprávě. Souhlasím k té, s tou zprávou s mnoha věcmi. Mm, když se mi nelíbí, že se smělo napsat jenom tak málo řádek. Eh, zopakovat chci to, že v Evropském parlamentu o tom diskutujeme v mnoha výborech, protože je to velký mm, příspěvkem k transparentnosti. O clech se tady mluvilo, říkala to paní zpravodajka, i když cla nejsou tak obrovská, ale přeci jenom je to určitá výhoda, která by neměla spadnout pod stůl eh, to, co říkal pan Schuster, tam souhlasím s tím, že je to jedna z dohod, která, o které se nejvíce mluví, ale musím také říci, že je to ta eh, dohoda, eh, o které se říká na veřejnosti eh, celá řada špatných věcí, nejvíce špatných nebo chybných informací. A mm, je tady celá řada nedorozumění a musím říci, eh, že eh, když jsem slyšel kolegyni za FDD, tak eh, jsem si říkal, že to asi nemůže být pravda, takovéhle dezinformace. Eh, jedna věc, eh, o které se vždycky mluví kolem TTIP, to je otázka pracovních míst. Stále se říká, že se musíme postarat o to, aby více pracovních míst bylo vytvořeno a více kvalitních pracovních eh, míst. Každý podnikatel, který mluví o pracovních místech, mluví v první řadě o zachování pracovních míst, o zabezpečení pracovních míst a na to se musíme zaměřit. V tomto smyslu podám pozměňovací návrh a myslím si, že je to důležité, když eh, také proto, aby eh, TTIP byl nakonec eh, úspěchem, abychom si vždycky vzpomněli na to, že jde o zajištění dobrých evropských pracovních míst, o jejich zachování. Dvě minuty byly málo času, já vám děkuji. Javi López. Děkuji, Javi López. Muchas gracias. Děkuji. Za prvé chci poděkovat zpravodajce a kolegovi tady, Šusterovi, který mm, mm, také sleduje, analyzuje tuto zprávu. Takže rychle. Za prvé, Mm, takže eh, samozřejmě eh, parlament eh, má povinnost zabývat se takovouto agendou, kde veřejnost má velké obavy, pochybnosti, údajně to má nějaké výhody geopolitické, obchodní, ekonomické, ale také i evidentní potenciální rizika to nese. A to bych chtěl zmínit za prvé. Pokud jde o kreativní destrukci eh, volného trhu. Víme, že to existuje. Víme, že my máme, eh, že tedy tato dohoda podobného typu bude mít výhody pro určité sektory, ale poškodí to jiné sektory. Tak to je to i v případě globalizace. Takže teď jde o to, zdali my jsme vůbec schopni potom náš tedy eh, výrobní sektor nebo naše, eh, eh, naše sektory, zdali jsou to schopni kompenzovat. Za druhé, jsme ve výboru pro zaměstnanost, takže je jasné, že to bude mít dopad na pracovní právo, na kolektivní vyjednávání, protože kolektivní vyjednávání pracovní právo v Evropě a v USA se liší velice. A takže teď jde o to, Eh, že zde samozřejmě konkurence vždycky eh, tlačí věci směrem dolů. Takže to může se stát i s pracovním právem. Pokud jde o veřejné služby, to jsme také slyšeli, je absolutně nutné chránit veřejné statky, které my zde máme eh, v Evropě a mm, protože tomu e, my se hodně věnujeme v posledních desetiletích. A dále poslední důležitý element, ochrana údajů, e, mm, práva spotřebitelů, o tom jsme slyšeli, princip obezřetnosti a ty principy jsou velice odlišné v Evropě. A za páté, a e, potom ISDS, tedy mezinárodní arbitráž. Mm, přece nemůžeme mít mechanismus, který bude sloužit velkým eh, investorům. Přece máme zde princip rovnosti před zákonem eh, a to musíme respektovat. Takže musíme mít systémy, které garantují eh, stejnou ochranu tedy nejenom Spojeným státům, ale i Evropě. Takže naše frakce velice jasně je proti. Proti něčemu, co je podle nás zbytečné a nemusí to vůbec figurovat v podobné dohodě. A ještě závěrem úplně ze Mm, se říká hodně věcí, které ale vůbec nejsou jisté. Teď moje otázka je, zdali eh, není náhodou eh, veřejné mínění desinformáno, desinformováno a či je to vina potom. Thank you. Uh... Děkuji vám. Pan Šambon. Hmm. Now you were lucky. Teďka jste měl štěstí. The floor is yours. Děkuji. Minuta 50 vteřin. Děkuji paní předsedkyně za trpělivost. Ano, takže ty úvahy naváži na paní Harkin a chtěl bych také tedy poděkovat jí za její práci a já bych doplnil tři základní myšlenky. Za prvé, když se hovoří o e, těm škodám, co může napáchat otevření tohoto trhu, tak je třeba i e, to porovnat se e, škodami, které páchá protekcionismus. To také je třeba porovnat. Za druhé, myslím si, že dlouhodobá práce politiků znamená i povinnost se snažit vytvářet lepší budoucnost pro občany. To je nevyhnutelné. A nebezpečí, eh, které má náš sociální model, je, že se mm, že je, že nejsme schopni eh, to zaplatit. Eh, pokud otevření trhu, obchodu umožní nám, že budeme bohatší, tak budeme schopni platit potom lépe za náš sociální E, systém. Ano, máme krátkodobé problémy, to je jasné. A my jsme se ale naučili, jak to zvládat. My jsme se naučili, jak to kontrolovat a jak. E, a, takže e, v praxi. Já žádám toto. Pokud je pravda, že bychom měli lépe měřit dopady na zaměstnanost, tak komise by měla to dělat jasně, transparentně a ne obskurně. A koncepce jako zaměstnanost a nezaměstnanost, to jsou koncepce, které ale jsou jinak pojímány tady v Evropě a jinak v Americe. Takže když máme určité studie, tak bychom měli se podívat na to, jak, s jakými koncepty se tam pracuje. Thank you. Děkuji vám. A nyní dávám slovo zástupcům komise. Paní Monika Hengsi z generální komis, eh, eh generálního ředitelství pro obchod a žádám ji o stručné vyjádření. Jste, můžete se nyní vyjádřit? Ano, máte slovo, děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní Harking za návrh stanoviska, které je velice důležité jako základ pro diskusi a taky děkuji za uspořádání včerejšího slyšení. Chci se zmínit o čtyřech záležitech. Za prvé se to týká pracovních míst, potom veřejné služby, potom ISTS a potom práva zaměstnanců. Chci začít s vytvářením pracovních míst ze strany obchodu. Můžeme diskutovat o různých studiích, které možná přeceňují či podceňují situaci. Je jasné, že obchod produkuje také pracovní místa. Je 30 milionů pracovních míst v EU v souladu s obchodem a v USA je to asi 5 milionů. A také musíme ještě dodat jednu věc. Také se tady hovořilo o obchodu v rámci EU a také externí obchod může podporovat vnitřní obchod v rámci EU, protože tady vznikají různé vstupy, které působí. A mimo to také je USA hlavním investorem v EU a nesmíme také zapomínat na to, že tato dohoda se netýká pouze obchodu, ale také investic, ale také zvýšený import zvyšuje pracovní místa. Především, jestliže tyto importy jsou levnější, například náhradní díly či energie. A potom také vyjádření k malým a středním podnikům. 80 exportních eh, podniků eh, jsou malé a střední podniků, kde je zaměstnáno 6 milionů pracovníků. Je pravda, že z hlediska týká eh, velkých podniků, pak je tady eh, to souvisí také s tím, že eh, malé a střední podniky a velké podniky reagují jinak na určité překážky. Malé a střední podniky nemají finanční kapacity a ti také jsou více zaměřeny na export. A jestliže odstraníme celní překážky, potom to bude výhoda pro malé a střední podniky. Celní překážky nejsou tak vysoké jako v USA. Jestliže snížíme cla v oblasti například čokolády o 1 či 2 tak to povede k velkým změnám. A potom také otevření trhu eh, vede k určitým adaptacím. My, odhazu, my předpokládáme, že v souvislosti s TTIP to bude omezené. Se týká především eh, eh, velice kvalifikovaných míst a také se domníváme, že k dobré společnosti se dokáží lépe adaptovat. A Já bych nyní se chtěla zabývat veřejnými službami a chtěla bych vás ujistit o tom, že také ostatní obchodní dohody, jako například CITA, se snaží komise vyjednat dohodu, která za eh, bezpečí možnost EU, aby si mohla sama určovat strukturu svých veřejných služeb. Eh, budou tady omezení a také tady budou mít možnosti, zdali bude, bude možno potom veřejné eh, služby privatizovat či je ponechat. Jestliže bude chtít E, firmy outsourcovat, nebude s tím problém. Potom členské státy také budou moci navrhnout větší omezení, pokud toto budou členské státy chtít. E, jestliže budeme mít, jestli budeme mít pozitivní či negativní seznam, to bude jedno. Je pravda, že musíme být bdělí, když budeme vyjednávat o těchto ustanoveních, ale my také máme již záruky v minulých eh, dohodách, nehledě na to, zdali jsme měli pozitivní či negativní seznamy. A ISDS tady nebudu říkat nic obecného, ale já se chci vyjádřit k tomu, jak toto, jaký to má vztah eh, k tomu Milonému, což jsem řekl. Řekněte si případ, že by chtěla vláda, která byla původně outsourcována mezi veřejné služby a mohla by potom eh, zde mít společnost námitky? Ne, nemohla, protože ISDS se týká především majetkových práv. Potom omezený případ, kdy stát by e, znárodnil majetek cizího investora, to je jediný případ, který by se mohl řešit formou ISDS. A potom tady se také hovoří o právu e, horizontálních ustanovení. Takže právo eh, vydávat předpisy v oblasti zaměstnanosti musíme eh, také číst v souvislosti s veřejnými službami. A já bych také se chtěla eh, zabývat právy v oblasti zaměstnanosti. To je moje odborná oblast. V této dohodě budou také ustanovení, která neumožní snížení splnění standardu, to je určitá pojistka, o kterou vy také stojíte. Já chci však také namítnout, že tato dohoda eh, se nemůže zaměřit pouze na nějaký sociální dumping. My tady máme možnost změnit svět. My jsme největší obchodní partnery, jsme velké demokracie a máme vysoké eh, standardy práce, i když jsou někdy rozdílné silné. Takže jestliže se společně zavážeme k tomu, že budeme také respektovat standardy Mezinárodní organizace práce, pak budeme utvářet celosvětovou agendu v této oblasti. A my zatím, jestliže se nám podaří také eh, do, eh, zapracovat do této dohody otázky BOZP, pak to bude také důležitá věc. A Potom e, také byla zpracována studie e, Mezinárodní organizace práce, která hovořila o podpoře nebo ne, ne podpoře, ale já musím říci, že také naše dohody e, mají závazný charakter a proto to trvá tak dlouho. My tady máme také Eh, mechanismus ISDS. A já bych chtěla závěrem říci, týkající se zapojení občanské společnosti. Já se domnívám, že to je důležitá věc. My navrhujeme USA, aby vznikl strukturální dialog mezi občanskými společnostmi, eh, mezi občanskou společností na obou dvou stranách Atlantiku. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, thank you, uh, eh, Mr. Děkuji. Pan Rudy de la Rue chce ještě generální ředitel si něco dodat? Ne, není tomu tak. Děkuji vám za vaše připomínky. Paní Harkin udělá e, závěr. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ani dvě minutky mi to nebude trvat. Já chci poděkovat všem kolegům za připomínky, které jsem si pozorně vyslechla. A já jsem ráda, že tady máme tak pozitivní atmosféru. Já také chci poděkovat za stanovisko komise a také děkuji kolegům z komise, že jsou nyní zde a také, že se zúčastnili včerejšího slyšení. Závěrečná poznámka. Já tady slyším, že musíme být odvážní v jednáních, ale otázka zní, zdali opravdu se nám podaří ovlivnit pozitivně eh, globální obchod, ale také se tady hovoří, eh, hovořili kolegové o tom, že bychom měli eh, spíše podpořit obchod a růst na místo ovlivňování celosvětového obchodu a zaměstnanosti. Myslím si, že bychom se měli pustit do obou dvou. 6. duben 6. březen, promiňte, je lhuta pro předložení pozňovacích návrhů a potom se bude hlasovat začátkem dubna. Já chci také zmínit o tom, že pozňovací návrhy by měl eh, v naší oblasti by měly být předloženy našemu výboru a obecné připomínky by měly být předloženy výboru INTA a to je do 20. března. Děkuji vám za zajímavou debatu a za hodně informací a nyní se dostáváme k bodu 7, to je investice pro zaměstnanost růst, podpora hospodářské, sociálně um, územní soudržnosti Unie. A paní Jazlověcka má slovo jako zpravodajka. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. E, stanovisko, které jsem připravila, e, je mm, příspěvek našeho výboru k diskuzi o e, šesté zprávě soudržnosti Evropské komise. Komise vyhodnotila efektivitu politiky eh, na leta 2007 až 2012. Bohužel hospodářská a finanční krize eh, mm, mm, zhoršila tedy možnost mm, aplikace této politiky soudržnosti, když v některých regionech mm, bylo možné čerpat z různých fondů, ale problém byl v tom, že všude se zvýšila nezaměstnanost a především nezaměstnanost mladých lidí, včetně chudoby, sociálního vyloučení a v roce 2007 se investice v e, od, ro, e, od roku 2007 se investice v EU snížily o 15 což vedlo eh, ke zhoršení těchto problémů. Politika soudržnosti je jedna z hlavních politik, investičních politik EU, která může mírnit negativní dopady krize, ale musíme tuto politiku plně využívat. Vzhledem k omezení eh, prostoru ve zprávě, tak jsem se zaměřila na tvorbu pracovních míst, eh, nezaměstnanost mladých, na, zaměřila jsem se na čerpání se sociálního fondu a e, jsem se zaměřila na ten Evropský strategický investiční fond. Takže za prvé, tvorba pracovních míst. Díky e, Fondu pro regionální rozvoj, tak v letech 2007 až 2012 bylo vytvořeno 600 tisíc nových pracovních míst. Evropský sociální fond ten vytvořil e, zaměstnanost bylo to, eh, dali práci 5,7 milionů nezaměstnaných lidí, ale bohužel pořád ještě máme miliony nezaměstnaných a většina z nich je, nebo řada z nich je dlouhodobě nezaměstnaných. Fond soudružnosti má eh, řešit ty naléhavé problémy, jako je nedostatečný růst a nezaměstnanost a tudíž tento fond se musí použít proto, abychom ochránili pracovní místa, která ještě jsou a vytvářely nová. Nezaměstnanost mladých. Nezaměstnanost mladých je velký problém i přes veškeré kroky. Často vede ke stále chudobě a sociálnímu vyloučení. Iniciativa zaměstnanosti mladých eh, není plně využívána členskými státy. Doufám, že jedna miliarda eur, která se dala stranou pro tyto účely, situaci zlepší. Dále. Evropský sociální fond. i přes vysokou míru nezaměstnanosti, tak pořád máme v Evropské unii 2 miliony volných pracovních míst. Proč? Protože nemáme lidi s potřebnými dovednostmi a kvalifikacemi. Evropský sociální fond tedy má pomáhat v oblasti mm, rekvalifikací a musíme tedy eh, ho umět lépe využívat. Za čtvrté, Evropský strategický investiční fond. To je nový fond <clears throat> po letech škrtů a takzvané finanční konsolidace, finanční dis- rozpočtové disciplíny, tak nyní začneme investovat a podporovat investory. Měli bychom podporovat v tomto Evropskou komisi a její návrh, tedy její návrh EFSI, vedle strukturálních fondů, to bude významný investiční nástroj EU, který bude schopen generovat dalších 1,3 milionu pracovních míst. Děkuji, těším se na diskuzi. Děkuji. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Za prvé Eva Kajli. E, máte slovo, náhradnice ve výboru. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce za vynikající práci na návrhu stanoviska. Musím říci, že my jsme také byli spokojeni s tím, že zde zmiňujete i tu neefektivitu, eh, často neefektivitu eh, fondu pro tvorbu pracovních míst, takže eh, naše pozice je jasná. Nám jde o tvorbu kvalitních pracovních míst a především pro mladé lidi. Zdůrazňujeme, že má být kvalitní ta místa. Nejde o vytváření pracovních míst jako takových, ne. Musí to být ta pracovní místa, která jsou kvalitní a která splňují požadavky našich lidí a my máme my máme země, kde existuje vysoká míra nezaměstnanosti mladých, třeba v Řecku až 50%. A já jsem ráda, že ve vašem eh, stanovisku eh, zmiňujete tyto problémy. My bychom tam chtěli doplnit některé cené body, které podle nás jsou nezbytné pokud se na někdo hodneme, když hovoříme o řešení nezaměstnanosti, tak musíme vzít do úvahy i genderovou dimenzi nezaměstnanosti. Statistiky ukazují, že ženy mají větší problém s nalezením trvalé práce a jejich postavení na trhu práce horší a jsou i více postiženy finanční krizí nemluvě o věk, věkových mm, rozporech. Takže zde i ne, nemluvě o menšinách, které také jsou více ohroženy vyloučení z trhu práce. A to bychom také měli zmínit. Další bod. Musíme zachovat standard kvality práv pra, pracujících a nevyužívat krizi jako výmluvu pro oklešťování těchto práv. Třeba především, když hovoříme o Jižní Evropě, eh, tak eh, tam ten trh práce byl velice postižen a minimální mzda v těchto zemích eh, skutečně by mohla být zásadním měřítkem. Také i nebo zásadním opatřením, které by tam bylo dobré zavést. Potom bychom měli se snažit prostřednictvím dalších opatření zmírnit dopady cyklické nezaměstnanosti. Potom, co potřebujeme, inkluzivní růstovou perspektivu, což znamená růst, který bude i znamenat snižování nezaměstnanosti, protože růst a nezaměstnanost nevždy vždy Eh, jsou v lineárním vztahu. Potom eh, ten slibný eh, fond FC by měl také pomáhat splnit tento cíl a měli bychom tam zúraznit to, že nám jde o investice, které povedou k tvorbě dlouhodobých pracovních míst. A je třeba, aby to byly investice, které budou dlouhodobě opakovaně generovat pracovní místa. A potom bychom tam měli hovořit i o roli nových technologií, a která také, které také budou vytvářet pracovní místa, především pro mladou generaci. Rovněž i e, zde jde o genderovou otázku, protože nové technologie mohou pomoci i flexibilnějším typům eh, práce, flexibilnější pracovní době. Technologický pokrok to je další eh, nástroj, který je třeba používat a myslíme si, že to Eh, digitální agenda a Horizon 2020 jsou důležitými nástroji, které mohou snížit nezaměstnanost, takže bychom měli je podporovat a ne eh, mm, je redukovat. A eh, dále mm, i tvorba pracovních míst která povede ke konvergenci v Evropě. To je důležité, protože jeden z důsledků finanční krize právě byla desintegrace. Mm, v Evropě tedy větší rozdíly, takže naše pozměňovací návrhy budou především navrhovali eh, tedy zaměřit i na eh, tuto větší konvergenci. Děkuji. Thank you. And now I'll give... Děkuji. A nyní dám slovo také novému zástupci člena z EKR. Děkuji vám. Já se těším na spolupráci s kolegy ve výboru budoucnosti. Chci poděkovat zpravodajce za její práci a jsem ráda, rád, že se zaměřuje na vytváření pracovních míst. Já jsem jsem vlastnil eh, malý podnik a dnes vidím, vidím také, jaká, mají možnost a potenciál malé a střední podniky v oblasti vytváření pracovních míst také role malých a středních podniků je v textu zohledněna. Já zde před mě předložím určité pozměňovací návrhy. Můžeme však politovat toho, že evropské fondy se neužívají efektivně a já se domnívám, že se musíme více zaměřit na účinnost a lepší regulaci. Musíme zabezpečit, abychom Eh, především měli politiku a prováděli politiku zaměřenou na výsledky. Já jsem členem EKR a dobře si uvědomuji, že politika soudržnosti by neměla dotovat neživotaschopné podniky. Jestliže chceme podpořit ekonomický růst, pak se musíme zaměřit na vytvoření správných podmínek, tak abychom uh, umožnili středním a malým podnikům se správně rozvinout. Oni jsou totiž páteří naší ekonomiky. Děkuji vám. Děkuji. paní González Peñas Gune. Muchas gracias a, la... Děkuji, děkuji zpravodajce za tuto práci. Souhlasím s některými aspekty jako veřejné investice eh, a eh, samozřejmě ty dopady na eh, zaměstnanost, na nástroje soudržnosti jsou důležité pro toto a my bychom měli tedy samozřejmě i se podívat na strategii 2020, protože cesta, kterou jsme se vybrali, tak ta nám nepomůže splnit cíle strategie 2020, které jsme si uložili. A mm, takže mm, je třeba zvýšit i finanční prostředky na tvorbu pracovních míst e, a mm, především, tedy se to týká zemí na jihu Evropy, kde míra nezaměstnanosti je nepřijatelně vysoká, jako je případ mé země například, kde ta míra nezaměstnanosti mladých lidí je 50% e, cirka, navíc někdy víc. Je třeba ale samozřejmě dávat, dávat, dávat jen tak to neslouží ničemu. Je třeba ty peníze potom dobře používat, aby se generovala pracovní místa, pracovní místa, která budou kvalitní. Spravodajka ve svém stanovisku hovoří o tom, že je třeba lépe a rychleji čerpat z těch eh, eh, fondů, které máme, včetně té iniciativy pro mladé lidi. To je eh, jasný příklad toho, že nestačí mít jakýkoliv program. Ne musí to mít, ne, nemůžeme mít eh, program, který vychází ze špatné koncepce nezaměstnanosti mladých, kde se hovoří o, protože tady eh, ten, takže tedy problém těch mladých lidí není, že by byli eh, špatně vzděláni nebo nebyli flexibilní nebo že by byli špatně zaměstnatelní. Ne, problém je v tom, že tak práce není, ani není kvalitní práce, například ve Španělsku. Ne, my eh, máme podniky jako McDonald's, které čerpají z tohoto programu a já myslím, že McDonald's to je, eh, mm, to je příklad eh, podniku, který vytváří stabilní pracovní místa. No ne, přece to je spíše fabrika na takovou špatnou, nejistou práci pro mladé lidi. Takže stabilní, kvalitní místa přece nemohou být místa dočasná a ještě špatně placená. Když EPP u nás doma v mé zemi říká, že tvoří pracovní místa, tak realita čísel hovoří jinak. Veškerá pracovní místa mm, vytvořená v roce 2014, to, mm, mm, tak tam pouze 0,8 pracovně právních vztahů je na dobu neurčitou. Takže tady v podstatě eh, eh, pracovně právní vztahy na eh, dobu neurčitou jsou nahrazovány různými tedy pracovními poměry na dobu určitou nebo tedy mm, různými tedy takzvanými tedy nejistými pracovními vztahy, takže to je problém. Tady jde o to, jak používat tyto fondy, abychom Eh, eh, generovali eh, pracovní místa a motivovali podniky k tomu, aby neodcházeli z Evropy, abychom reindustrializovali naše země, aby to byly kvalitní místa. Jean Lambert. Děkuji, hovořím za stínovou zpravodajkou Moniku. Eh, ona by také chtěla poděkovat zpravodajce za její práci. Stanovisko tvoří velice dobrý základ pro další diskuse. Jasně ukazuje, jak důležit důležitá je e, politika soudržnosti právě v době krize. My se domníváme, že politika soudržnosti by měla být posílena především v sociální oblasti a tady se také hovoří o slušné práci, ale e, také se musíme v této souvlasti zabývat sociální exkluzí, vyloučením. Stejně toto také patří do cílu EU 2020. A také tady byly správně zmíněny otázky genderové a také otázky chudoby. Máme obecnou kritiku vůči finančnímu nástroji, který není závazný a přímo nesleduje cíl politiky soudržnosti máme studie MOP, kde se říká, že když se investice zaměří na kritické oblasti, pak opravdu eh, to k něčemu vede a vede to k pozitivním výsledkům když hovoříme o vytváření podniků, tak tady jsou důležité především malé a střední podniky. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Sofia Ribeiro, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat Danutě za práci, kterou odvedla a za to, že zdůraznila potřebu sociální soudržnosti a zaměstnanosti. To je to důležité pro sociální rozvoj EU, zejména v těch oblastech, které jsou chudé a mají problémy s růstem. Moje první připomínka je eh, tak taková, že je důležité, abychom měli udržitelný růst. A teď je došlo ke změně paradigmatu v souvislosti s fondy soudržnosti. My jsme se soustředili na výdaje a nikoli na vyhodnocení cílů. Měli bychom se soustředit na cíle na sociální růst, růst zaměstnanosti a ekonomický růst. V současné době si musíme vybírat mezi konkrétními cíly a to je první výzva, která je před eh, členskými státy a regiony. V procesu implementace tohoto produktivního modelu je podle mě velmi důležité, aby se do něj zapojili sociální partneři, občanská společnost, místní samozprávy. A Návrh komise tedy by měl uh, i tyto aktéry zapojit do této platformy. Dostáváme se nyní do uh, oblasti obav. Nás znepokojuje analýza komise zaměřená na inkluzivní růst, protože uh, ta analýza není dostatečná. Uh, Eh, současně eh, ta vyjádření, že mládež není dostatečně vzdělaná, eh, to jsou podmínky pro aplikaci mm, financování pro programy národní, národní programy růstu a zaměstnanosti, aby ty programy splnily své cíle se speciálním zaměřením na nejméně rozvinuté oblasti, je důležité, abychom sledovali operační programy a aby Evropský parlament byl do tohoto procesu zapojený. Také musí existovat jasná pravidla pro vyhodnocování programů, které musí být definované a sdílené, aby se nestalo, že v roce 2017, až budeme hodnotit, zjistíme, že eh, člen, některé členské státy tyto cíle neplní v roce 2017 už může být pozdě. Um, důležité je, abychom nenarušili princip eh, subsidiarity a musíme stále vyhodnocovat aplikaci fondů a sociální výsledky. A jenom tak můžeme odstranit sociální rozdíly i v oblastech, které mají největší problémy s růstem a sociálním rozvojem. To je téma, které je mi velice blízké, protože já eh, pocházím eh, z Azorských ostrovů, z periferní oblasti, kde jsou velmi složité ekonomické podmínky. A eh, jsou tam velké problémy související mimo jiné i s tou velkou vzdáleností od kontinentu. A proto nesmíme zapomínat na tyto indikátory sociálního charakteru a měli bychom stále sledovat co se děje v oblasti implementace těchto fondů. Jinak bude Evropská unie eh, vnímána jako kat a ne jako někdo, kdo podporuje evropské občany. Pan Thomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji Danutě, to je dnešní, dnes již druhá zpráva, kterou předkládá. Já myslím, že důležitý argument je říci, že chceme soudržnost, chceme podpořit eh, teritoriální soudržnost a musíme se snažit, aby i regiony se vzdálenou polohou mohly profitovat z těchto programů a e, nepřemýšlet nad tím, jak rozdělovat peníze, ale jak motivovat lidi k tomu, aby vznikala nová pracovní místa, aby malé a střední podniky byly schopny prostřednictvím produktů e, podporovat konkurenceschopnost, vytvářet e, konkurenceschopnost. Je, máme celou řadu organizací malých a středních podniků, které se na toto zaměřují a to je důležité. Tyto kohezní fondy jsou důležité mají svůj smysl. E, v některých oblastech se k ním staví kriticky, protože říkají, proč se do toho Evropská komise míchá, eh, ale mm, jsou jiné členské země, které své vlastní programy nemají dostatečně podložené. Důležité je, abychom podporovali i rizikovější eh, startupy. Eh, mluvili jsme o tom, mluvili jsme i o možnostech mikrofinancování, podívat se na to, abychom cíleně podporovali ty, kteří chtějí přijít s nějakým produktem, u kterého prostě zatím nevíme, jestli bude na trhu úspěšný. I to musíme podporovat. I takto vznikají pracovní místa. Není tady záruka trvalé udržitelnosti a myslím si, že určitou míru rizika musíme být schopni unést. Takže v tomto nesouhlasím se svými předřečníky. Proč eh, velmi často stroskotávají eh, iniciativy mladých lidí? Eh, protože členské státy velmi často nemají institucionálně zajištěnou zprávu těchto peněz. Ehm, důležité je ehm, eh, poskytnout eh, konkrétní pomoc v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí. To je velmi důležitá oblast, na kterou se musíme zaměřit. Španělská kolegyně z GUE upozorňovala na složitost situace. Ano, a já si myslím, že to souvisí eh, právě s tím, co je zakotveno v té iniciativě pro mládož zavádění duálního vzdělávání. V některých zemích eh, jsou s tím velmi dobré eh, výsledky, velmi dobré úspěchy. Změna ve školství, to je to, co s tím souvisí. Musíme eh, změnit vzdělávání tak, abychom nepodporovali rozvíjení schopností, které potom nikdo nepotřebuje. Musíme to dobře vybalancovat a myslím si, že ve Španělsku se to daří, ve Španělsku je to úspěšné. Eh, nebude to vyřešeno za půl roku, za tři čtvrtě roku, ale z dlouhodobého hlediska je to určitě vhodný přístup. Jsem rád, že máme takovéto konkrétní programy, konkrétní iniciativy eh, a mm, že jsou implementovány přímo v regionech, protože eh, mnohé členské státy to ještě nechápou. Musí teprve pochopit, v čem je přidaná hodnota Evropské unie. Děkuji. Paní Šojdrová. No, děkuji. Eh, děkuji paní zpravodajce za předloženou zprávu. Eh, chtěla bych ocenit na eh, komisi a přístupu k tomu novému finančnímu období že se chce zaměřit na vyhodnocování v naplňování cílů tedy na efektivnost v čerpání programu. to považuji za velmi důležité protože Ehm, obhájit eh, tyto investice se podaří jedině díky tomu když budeme mít jasné informace o tom že cíle jsou naplňovány tedy že ta efektivita pro využívání těchto prostředků které jsou obrovské tady prostě je na to bych kladla velký důraz Ehm, k tématu zaměstnanosti eh, se vrací také ve svém doporučení a při projednávání bude přijímat doporučení výbor femm se zaměřením na zaměstnanost žen a podporu návratu matek po mateřských dovolených do zaměstnání čili posilování sladění rodičovské role a ehm, profesní kariéry. to je velmi důležité eh, téma které také by mělo být předmětem zdůrazňuji mělo být předmětem předmětem i čerpání těchto fondů. a chtěla bych vznést tady dotaz na přítomné zástupce komise mě poněkud překvapil vysoký nárůst prostředků se kterými Sorry, se. Can you not Ah, <laughs> ah, se kterými se počít, eh, čili při, eh, chtěla bych vznést dotaz na zástupce komise. Ehm, překvapil mě vysoký nárůst prostředků na reformu veřejné zprávy. Je tam uvedeno až 72 nárůst prostředků, který může jít na reformu veřejné zprávy a to v situaci kdy tato priorita reforma veřejné správy byla i Eh, při čerpání eh, fondů do roku two thousand and thirteen v tom předchozím eh, období. já tedy předpokládám že v tom předchozím období se čerpalo od roku two thousand and fourteen se má ovšem čerpat dále a dokonce s vysokým nárůstem. já bych očekávala že by se mělo jednat o změny kvalitativní zejména proto bych byla ráda kdyby tato otázka byla vysvětlena. děkuji předem. Thank you. Děkuji vám a nyní dám slovo zpravodajce paní Jaslověcké. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegům za jejich připomínky a stanoviska. Já eh, budu vycházet z vašich připomínek a také se těším na zaslání vašich pozměňovacích návrhů. chci reagovat na paní McKaylee. Já mám určité pochybnosti a hned vysvětlím proč. Paní Kylie eh, hovořila o tom, že existují velké rozdíly mezi členskými státy v oblasti odměňování. Výzkumy ukazují, že ve většině případů snížení odměňova, snížení odměňování vedlo na druhé straně k nárůstu zisku, takže eh, zvýšily se zisky, ale nedošlo k investicím do vzdělávání a podobně. Výzkum také ukazuje, že manažeři eh, a eh, podniky se školení a vzdělávání neúčastní. My tady hovoříme o školení pro běžné pracovníky a nebereme v potaz, že manažeři a také eh, biznis by se měl vzdělávat, protože celkové globální podmínky se mění. A právě proto já mám určité pochybnosti. Myslím si, že toto je věc, o které bychom měli diskutovat a možná, že bychom něco podobného měli zapsat do stanoviska, tak, aby došlo ke zvýšení produktivity zaměstnanců, což povede automaticky k vyšším mm, eh, mzdám. Děkuji vám za pozornost a těším se na další spolupráci s vámi. Děkuji vám, paní Jaslovecká. 10. březen v poledne je lhůta pro předložení pozňovacích návrhů. Hlasování či schvalování bude 16. března u nás v našem výboru a posléze půjde návrh dál. A nyní poslední bod na programu který se týká hlavních směrů pro zaměstnanost. A toto je první výměna názoru o legislativním návrhu komise, který byl schválen 2. března. Hlavní směry jsou poprvé revidovány od roku 2010 a parlament je konzultován v této otázce, to znamená, že my můžeme pouze předkládat pozňovací návrhy k textu a proto také nyní začneme s tím, že dáme slovo komisi a to bude pan Jutek který, za komisi, který nás seznámí s touto problematikou. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, začátkem tohoto týdne schválila komise integrované eh, hlavní směry pro politiku zaměstnanosti a já bych vás s těmito hlavními směry chtěl dnes seznámit. Tyto tyto hlavní směry jsou také propojeny s hlavními směry hospodářské politiky. Jsou to však dva autonomní nástroje, které jsou však důležité pro hlavní e, směry e, zaměstnanosti. Odkud vycházíme? hlavní směry v zaměstnanosti byly schváleny poprvé jako integrovaný balíček v roce 2010. Také se orientovali na strategii 2020 a bylo také řečeno, že hlavní směry budou víceméně stabilní do roku 2014 také mají podpořit eh, dosažení inkluzivního a inteligentního růstu v souvislosti se eh, evropským semestrem. Integrované hlavní směry stanoví podmínky pro koordinaci mezi členskými státy a také jsou základem pro eh, Eh, doporučení pro jednotlivé země, které mají být schváleny v červnu tohoto roku. A co se změnilo? Komise navrhla nové integrované hlavní směry a tady komise zohledňuje také dopady krize a zdůrazňuje svou roli v souvislosti s vytvářením pracovních míst. No ve hlavní směry tak také vycházejí z toho, že se musíme zaměřit na investice, strukturální reformy a fiskální zodpovědnost. Toto souvisí také s tím, že hodláme podpořit růst tím, že podpoříme strukturální reformy, také chceme odstranit překážky pro zaměstnanost a chceme zlepšit trvalou udržitelnost eh, veřejných financí. Eh, hlavní směry pro zaměstnanost. Eh, po, se zabývají především s novou reformou trhu zaměstnanosti. Tyto směry jdou do čtyřech oblastí. Po posílení dovedností, posílení trhu zaměstnanosti a zabezpečení také rovných příležitostí. Já bych chtěl nyní projít tyto jednotlivé body. A my tady chceme podpořit poptávku po uh, pracovních eh, silách. Tady se hodláme zabývat odměňováním a také se domníváme, že eh, by se zde měla snížit například daňová povinnost stahující se na práci. Druhá oblast je, eh, jsou lepší dovednosti a lepší kvalifikace. Tady hodlá se komise také zabývat například strukturálními slabinami v oblasti e, vzdělávání a také se hodláme zabývat nezaměstnaností mládeže e, pak zde se hodláme zaměřit na e, lepší financování Eh, dovedností a k zlepšování kvalifikace. Třetí oblast je lepší fungování trhu práce. Tady eh, navrhujeme eh, lepší aktivní opatření v této oblasti a také mobilitu v oblasti trhu práce. Je důležité, aby bychom měli aktivní a pasivní opatření na trhu práce a podpořili flexibilitu a mobilitu pracovníků. A poslední věc se zabývá spravedlností, férovými příležitostmi a bojem proti chudobě tady eh, se hodláme zaměřit na modernizaci eh, sociálních systémů. Jde o to, že sociální systémy využívají lidé v době zaměstnanosti, ale také v důchodu. Hodláme nabízet služby, které podpoří začlenování do trhu práce. Návrh komise eh, zahajuje diskusy. V minulosti diskuse s Evropským parlamentem byly vždy velice plodné a úspěšné a my se těšíme na tuto diskusi. Naším cílem je e, vytvořit co možná nejlepší e, hlavní směry pro všechny členské státy. E, z hlediska harmonogramu doufáme, že doporučení budou schválena v průběhu června. Děkuji vám za pozornost a za komisi se těším na vaše reakce. Děkuji nyní zpravodajka Laura Ača z EFFD. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, komisi za úvod do tématu. Já bych se zaměřila především na eh, čtyři eh, eh, informace, které nám poskytla komise a dovolím si pak pár poznámek. Fiskální mm, tlak. Jde o to, že to chceme převést, ten fiskální tlak z práce na jiné položky. Také i hovoříme o homogenizaci zdanění práce, protože co e, dnes způsobilo tu krizi také je právě, že máme velké rozdíly v systémech e, daní v Evropě, takže já si myslím, že to, zde, to tady jsou obrovské rozdíly mezi zeměmi, což vede k delokalizacím podnikům a i často to vede k tudíž potažmo k vyšší nezaměstnanosti v těchto zemích. Dále strukturální reformy. Já slyším, že se pořád mluví jenom o strukturálních reformách mm, a e, mm, rozpočtech a jak chceme vytvářet pracovní místa, když říkáme, že e, členské státy mají pouze se zaměřovat na rozpočty a mají striktně e, přistupovat k rozpočtům a tudíž ke strukturálním reformám a ty strukturální reformy vytváří minimálně pracovní místa. Zde my především bychom měli zapomenout na to, že ekonomická eh, krize eh, eh, není pouze tedy výsadou jižních států. Ne, ta v podstatě ekonomická krize vytvořila takový šok, že to zasáhne i severní státy. A mm, ještě bych měla i připomenout, že absolutní chudoba již je faktem, který je běžným e, fenomenem ve všech státech, nejenom na jihu, takže zasáhne to všechny státy. Je třeba tedy intervenovat efektivně v těch zemích, které údajně e, za to odpovídají, odpovídají za ty schodky, za ty dluhy, ale je třeba, abychom těmto státům pomohli vyřešit základní problém, a to problém se zaměstnaností a prevence nezaměstnanosti. Zde bych chtěla, eh, abychom eh, především se zaměřili na ten enormní problém nezaměstnanosti. Přece nemůžeme hovořit o zaměstnanosti, když předem nevyřešíme ten problém enormní nezaměstnanosti. Vidím ráda, že se tady hovoří o eh, aktivní podpoře nezaměstnaných. Ano, především podpora mladých nezaměstnaných, ale i eh, eh, dlouhodobě nezaměstnaných, protože právě to jsou tyto osoby, kterým se nedaří eh, se dostat na trh práce. Jsou to miliony osob i ve věku mezi 40 a 50 lety, kteří jsou úplně vyloučeni z trhu práce a nemají žádnou příležitost se dostat na trh práce a takže je třeba je efektivně podporovat pracovat a prozatím v době, kdy eh, nemají práci. Sociální ochrana musí být eh, čím dál více sdílená, respektive homogenní. My máme Evropu, které říkáme Evropa subsidiarity, ale i solidarity. Takže musíme chtít, aby tato Evropa efektivně ukázala, že skutečně je solidární. Zde se hovoří o platech spojených s produktivitou. Platy by se měly odvíjet od produktivity. Takže měli bychom hovořit o tom, jak podporovat produktivitu a pod, mm, jaké pobytky dávat eh, především malým středním podnikům, mikropodnikům, podporovat startupy, mladé lidi, kteří mají eh, novátorské myšlenky. Protože hovořit pouze o eh, to, Eh, že mm, platy se odvíjí od produktivity, tak to nestačí. To je velice restriktivní pohled na věc. Dále se zde hovoří o mobilitě. No, pro nás mobilita, to je eh, v podstatě eh, něco, co by mělo být dobrovolné, pokud je to nutné, protože zde to nemůže být nějaká povinnost, nutnost. Osoby mají právo žít důstojně. A když já třeba se rozhodnu jako občanka, svobodná občanka, že eh, chci hledat příležitost v jiné zemi, tak eh, samozřejmě to pro mě musí být příležitost. Musím to vidět jako příležitost. Ale když já budu mít rodinu a budu být nucena kvůli práci odjet a pracovat v jiné zemi, no tak to není přece žádná mobilita. A také hovoříme o určité formě podpory eh, a že mm, Evropská unie mm, by mm, měla tedy se k tomu zavázat a zavázat se k eh, důstojné sociální ochraně. To je naše nutnost, ale v Evropě teď hodně lidí žije v absolutní eh, chudobě, což je něco, co eh, je velice smutné, že musíme konstatovat, ani že zde nemáme žádné ukazatele, abychom, ukazatele, abychom mohli eh, skutečně zjistit údaje o té absolutní chudobě. A to nikdo nemůže popřít. Tam máte evropské země, jsou evropské země, kde hlad kde lidé nemají dostatek jídla a za těchto podmínkách žije hodně lidí. Takže to bychom měli jasně říci a měli bychom mít jasné efektivní e, systémy podpory. A neměli bychom e, udělat tu chybu, že bychom nedali hlas občanům v Evropě. Musíme jim dát hlas. Evropa tvrdí, že že je tedy, že nese odpovědnost eh, vůči občanům a to bychom měli především pocitit my jako zástupci občanů, že bychom měli tedy odpovědně zastupovat občany, to znamená spolupracovat eh, eh, a společně řešit problém, který k dnešnímu datu je obrovský, i když se zdá, že se týká pouze několika zemí, tedy zemí na jihu Evropy, ve skutečnosti ne. Je to e, problém, který e, brzy postihne celou Evropu. Děkuji. Thank you, uh, e, Mr. Děkuji, pan Bach. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že můžu být stručný. Komise. Děkuji komisi za prezentaci a myslím si, že obsahovala nejdůležitější prvky zaměření na investice, strukturální reformu a odpovědnou fiskální politiku. A komise přichází s cílem eh, vytváření eh, pracovních míst v Evropě, dává nám do ruky tyto hlavní směry a myslím si, že členské státy eh, také budou muset přispět svou částí na národní úrovni a mm, to zcela významným podílem. Myslím si, alespoň podle mě je důležité, e, aby cíle strategie 2020 e, jaksi nezapadly. A když e, mluvím o cílech, tak víme, že cíle je podpora konkurenceschopnosti, snížení sociálního vyloučení, vytvoření hospodářského růstu a přispění k sociální Evropě. Ale musím říci, že bohužel, když se teď ohlédneme naspět na posledních pět let, tak v mnoha oblastech jsme tyto cíle nenaplnili a do roku 2020 toho asi také nedosáhneme, zejména co se týče zaměstnanosti, boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je to politování hodné, ale tyto hlavní směry a celá řada dalších opatření na úrovni členských států mohou eh, v současné době Eh, ještě nám umožnit konkrétní práci v následujících pěti letech, eh, abychom se pokusili dosáhnout těch cílů. Já se těším na spolupráci s paní zpravodajkou. Eh, ona také zmínila celou řadu důležitých věcí, na které bychom se měli zaměřit v dalších diskusích, kde bychom měli hledat společná řešení, vypracovávat společné návrhy k tomu, abychom tuto zprávu naplnili. Děkuji. Thank you. Děkuji, Maria Jauro Rodríguez. Thank you very much. Um... Děkuji. Eh, skupina socialistů a demokratů eh, považuje tuto aktualizaci hlavních směrů velice, eh, za velice důležitou věc. O co jde? Jde o to zlepšit koordinaci členských států i zlepšit demokratickou legitimitu. I demokratickou legitimitu Evropského parlamentu. Máme za to, že tato eh, novelizace je nutná, eh, protože měli jsme původní hlavní směry z roku 2010 a ty eh, jsou překonány vzhledem k situaci. Jak zdůraznil zástupce komise, jde o to aktualizovat je, aby se uspůsobili nové, úplně odlišné situaci. Stále ještě eh, mm, procházíme eh, závažnou ekonomickou a sociální eh, krizi a naše cíle zaměstnanosti a chud, snižování chudoby nebyly splněny, naopak. Takže proto vítáme toto úsilí aktualizovat tyto hlavní směry a máme za to, že tyto hlavní směry zaměstnanosti no, budou vylepšeny ve, srovnání s těmi předchozími, ale i přesto máme pár připomínek. Abychom překonali eh, problémy, které máme v oblasti zaměstnanosti a sociálních nerovností, tak eh, potřebujeme eh, eh, lepší rovnováhu v těchto hlavních směrech, aby byly lépe tedy vyváženy. Musíme hovořit, určitě musíme hovořit o investicích, což tak tam je, ale také musíme mít, tam, musíme mít zajištěno, že ty investice, pokud je chceme brát vážně, tak by měly eh, být eh, průřezově zmiňovány ve všech eh, částech hlavních směrů. Potom ten nový politický mix, který zde komise navrhuje, tak musíme zde zdůraznit i otázku nebo roli poptávky. Samozřejmě na straně nabídky, ano, mm, investice, ano, mm, to je jedna věc, ale musíme i zvýšit poptávku. Já vím, že vy, což se jeví, že tak bude, což je pozitivní. Ještě pár poznámek k těm konkrétním ustanovením hlavních směrů. K tomu prvnímu tam se zmiňuje role minimální mzdy je důležité samozřejmě snížit chudobu osob, které pracují. Je třeba i vzít do úvahy potřebu konkurenceschopnosti. Ano, ale prosím, nemůžeme akceptovat snížení nákladu na, nebo nákladu na práci jako hlavní metodu zvyšování konkurenceschopnosti. To znamená, nemůžeme eh, akceptovat toto eh, řešení, tak jak se to teď děje v něk- několika členských státech Unie, tedy snižovat náklady na práci. To není ta správná metoda. A druhá poznámka, která se týká tedy e, nabídky, to je guideline 6. Pokud jde o nezaměstnanost mladých, tak zde samozřejmě ty programy záruky pro mladé, to je důležitý program, ale e, hlavní problém, který máme v těchto zemích, je tvorba pracovních míst. A guideline 7. Ano. Musíme řešit eh, tu roztříštěnost, segmentaci, tak aby nedošlo k eh, takové zpětné spirále, pokud jde o kvalitu pracovních míst, aby se nezhoršovala. A ve stejném hlavním směru se říká, ano, je třeba zlepšit mobilitu, s tím souhlasíme, ale také eh, nesmíme lidi nutit eh, do mobility a aby náhodou nedocházelo k odlivu mozku, což je fakt v některých regionech v Evropě. A poslední poznámka. I když jsme ve výboru pro zaměstnanost, tak musíme i sledovat, co dělají naši kolegové ve výboru Ekon protože tyto ekonomické hlavní směry také i zahrnují celou řadu bodů, které se týkají pracovních míst, trhu práce a penzijních reform. Takže my zde máme hlavní směry zaměstnanosti, ale ty jsou velice propojeny s hlavními směry ekonomickými, což je pozitivní, ale pro nás to znamená, že musíme zlepšit spolupráci s kolegy z výboru Econ. Děkuji. Děkuji. Renate Weber za ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechla jsem si všechny předřečníky a usuzuji na základě jejich příspěvků, že se bude Jedna to velice zajímavý proces, protože nemáme na všechno stejné názory. Také děkuji Evropské komisi za prezentaci která podle mého názoru to byly vlastně titulky eh, těch hlavních směrů, protože tady nám jde především o maličkosti, podrobnosti a tady byla celá řada hezky řečených věcí a mě by zajímalo, jak budou potom konkretizovány ve formě hlavních směrů, které budou také implementovány v 28 členských státech a vlastně všechny tyto hlavní směry by měly vést k podobným dopadu, ale za tímto účelem povedeme diskusy a také budeme lépe pak rozumět podrobnostem. Nemusíme hovořit o tom, že evropští občané očekávají od Evropské unie něco konkrétnějšího, což by mělo konkrétní dopad na jejich eh, práci, pracovní místa a na bez, eh, na zajištění pracovních míst. Zatím se nám nedaří překonávat krizi a proto lze pochopit zklamání občanů. Přesto přeze všechno musím říci, že máme mnoho legislativy, legislativních předpisů v EU, ale máme tady 28 různých systémů. A tady já úplně si nedovedu představit, zatím nechápu, jak dojde k úplné harmonizaci. Ale musí dojít minimálně k tomu, že v jednotlivých členských státech dojde k podobným dopadům. Spravo, Daj Trojka určitě ještě předloží další konkrétní návrhy mimo těch ideologických, které již zazněly. A my jsme ochotni dále s ní spolupracovat, i když parlament je pouze konzultován. A my na tom budeme pracovat, i když nevíme, kolik rada z toho převezme. Děkuji. Thank you. Děkuji. Tatiana Stanoka za zelené. Děkuji. Již jsme překročili stanovený čas a proto budu hovořit stručně. I já bych ráda viděla více konkrétních návrhů a také nekonfrontační návrhy protože vidíme, že některé návrhy si protiřečí dokonce v stejném odstavci, například v odstavci číslo 5 snížení eh, překážek pro eh, podniky a na druhé straně jsou tady návrhy, které jdou jiným směrem. A pak se tady hovoří o zelených Eh, pracovních eh, místech, tedy v místech v eh, životním prostředí, ale toto se vytratilo. Pak je velice těžké propojit návrhy z různých politických směrů. A já podporuji Renátu v tom, že bude opravdu problematické předložit konkrétnější hlavní směry, které budou všemi akceptovány, ale musíme se o to pokusit a já se těším na další spolupráci se spravodajkou. A uděláme vše, co je v našich silách. Děkuji vám. A nyní dávám slovo Lauře Aguje na závěr této diskuse. Obviamente. Samozřejmě, já Opět opakuji, že jsem zcela k dispozici, eh, vstřícná k diskuzi a tam, kde to půjde, jsem ochotná nalézt společný náhled na věc a společná konkrétní řešení. Hmm, ale řešení problému nezaměstnanosti a absolutní chudoby, což jsou reálné problémy v Evropě, tak eh, to eh, je téma, kde skutečně třeba eh, vyvinout velké eh, úsilí a proto je třeba se podívat, jaká je realita třeba na periferii našich měst. A mm, to není žádný populismus, to, co říkám, to je, není demagogie, to je prostě nutnost. Já Eh, jsem pracovala až do března minulého roku eh, v jednom podniku a já to vím, jak to je. Já vím, jaké jsou dopady krizi, krize na podniky a jak je to s lidmi, kteří nemají práci, sedí doma. A já tedy proto chci, abychom měli v Evropě konkrétní řešení a apeluji takto na komisi a na radu, protože realitu znám velice dobře. Uh, a my jako hnutí Cinque Stelle, pěti hvězd, my jsme právě i e, e, byli hnutím, e, které reflektuje právě a zastupuje občany. A já jsem tedy tou, která zastupuje všechny občany. A já jsem ze světa reality, z terénu a já vím, jaký je reálný život reálných lidí. A zde eh, eh, mezi námi a mezi těmi, které zastupujeme, často je taková distance. A já eh, jsem z reálného světa a já vím, jaký je reálný svět. A já chci pro ten reálný svět něco udělat a chci, aby ten normální reálný svět byl vyslyšen abychom mu pomohli. Thank you. Well, I think that... Ano, děkuji. Děkuji vám za tuto diskusi a také vím, že někteří z nás přicházejí opravdu z velice složitých podmínek, ale když budeme si vyměňovat názory, dospějeme k dobrému výsledku a není harmonogram 16. dubna budeme hovořit o návrhu zprávy. 22. je lhůta pro pozňovací návrhu a potom schvalování 16. června. A já bych vám také chtěla připomenout, že další schůze se bude konat 24. března a budeme zasedat dopoledne i odpoledne. takže prosím, přizpůsobte své eh, odlety, abychom mohli opravdu zasedat až do půl sedmé večer. Děkuji vám za dobrou, zajímavou schůzi, která určitě povede k dobrým závěrům a výsledkům. Děkuji vám.